Grande Michel. Possiamo iniziare? Můžeme zahájit eh, naše zasedání. Prego di prendere posto. Děkuji vám a eh, zaujměte prosím místa. No- takže eh, pustíme se do eh, práce a ještě než eh, zahájíme náš seminář o dopadu v norem Evropské unie na konkurenceschopnost primárního a zemědělsko-potravinářského sektoru. Dovolte, abych vám poskytl stručné informace o trialogu o problematice POZE, eh, který proběhl eh, minulý týden ve středu. A tato problematika se eh, bude projednávat na našem zasedání příští týden a pan zpravodaj, pan Alves, bohužel nebyl dnes z to přijít mezi nás kvůli islandskému sopečnému prachu. Takže já bych vám osobně představil tu eh, práci, která se tam dělá a k čemu jsme na trialogu došli. S radostí vám mohu oznámit, že bylo dosaženo kompromisu na tom trialogu 5. května k eh, přehodnocení eh, nařízení ohledně konkrétních, konkrétních opatření pro odlehlé regiony. Ehm, byl tedy nalezen kompromis mezi eh, vyjednavacím týmem Evropského parlamentu a španělským předsednictvím a komisí. A za, rád bych tady zejména poděkoval komisi. Dosažený kompromis eh, stanoví hlavní požadavky, eh, které předložil tedy náš výbor, zejména výjimku, která umožňuje aby vinařský sektor na Azorech se mohl eh, restrukturalizovat a jsou tam také revize mlečných kvót a eh, snížení výroby mléka. Stála výjimka umožňující Kanárským ostrovům eh, i nadále nakupovat sušené mléko v prášku s rostlinným tukem je tam také obsažena. Mm, příští týden ve Štrasburku se na plenárním zasedání bude toto projednávat, aby to nařízení mohlo co nejdříve vstoupit v platnost a mohlo se retroaktivně uplatnit od 1. ledna tohoto roku. Jménem politických frakcí to bude tento týden předloženo jako konsolidovaná, konsolidovaný pozměňovací návrh k Alvisově zprávě. Rád bych vám eh, připomněl, že stínoví zpravodajové a spolusignatáři tohoto eh, konsolidovaného po změňovacího návrhu mají do příští středy do 12. Eh, května na to, aby se vyjádřili a potom to musíme předložit na sekretariátu. Vzhledem k tomu, tedy, tedy uvědomí si, že ten kompromis se musí, je tam lhůta uzavřít do 12. května. Jménem, eh, bych tedy, eh, jménem všech bych tedy poblahopřál panu zpravodaji a vyjednávacímu týmu a kolegům z komise a z rady, kteří nám umožnili úspěšně eh, završit naší první zprávu v režimu spolurozhodování po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. Nemáme-li další věci na projednání teď, tak schválme program a můžeme se pustit do našeho semináře. Měl bych tedy říci, že dnes eh, dnešní jednání se eh, přenáší po internetu a za několik minut eh, se mezi nás dostaví Elena Espinoza, španělská ministrině a má mít několik minut spoždění. Začneme tedy moji prezentací, tak abychom mm, potom mohli dát slovo Dacianu Čološovi panu komisaři, kterému bych rád poděkoval za přítomnost. A, a pan komisař rozhodně je ochoten velice spolupracovat s, naší, eh, s naším výborem. Zahajme tedy eh, náš seminář ke konkurenceschopnosti zemědělského eh, systému. To je klíč pro naše venkovské zemědělské oblasti. Mějme na paměti eh, otázku obchodních eh, pravidel. To je jedna z nejdůležitějších oblastí, na kterých musíme pracovat. Je docela důležité, aby tohle opravdu, nebo že to je jednou z eh, priorit španělského předsednictví, což paní ministrině Espinoza už několikrát řekla. Dnešní seminář bude opět klíčovou příležitostí pro náš výbor, abychom se podívali podrobně na tuto um, problematiku. Budeme tady mít odborníky, zástupce, uh, zástupkyně rady, um, paní ministrni a pana komisaře Dačana Čološe. Tomu děkuji za za účast. Musíme uh, zde uh, řádně probrat to, jakým způsobem zaručit eh, kvalitu a nezávadnost evropských eh, produktů. A v souvislosti eh, s tím i fungování trhu musíme si být vědomi jakéhokoliv narušení daných pravidly zvnějšku. Musíme to udělat eh, proto, abychom zajistili konkurenceschopnost našeho eh, zemědělského systému i evropského sociálního modelu a proto musíme také eh, zaručit potřeby našich občanů a spotřebitelů. Jedním z nejdůležitějších, jednou z nejdůležitějších věcí tady je Eh, zajistit průhlednost trhu na základě reciprocity. Potřebujeme tedy eh, více informací k produktům, tak abychom eh, podpořili trh, který bude moci zajišťovat sociální dimenze. A také se musíme snažit tlačit na mm, větší mezinárodní zbližování sociálních a ekologických standardů, tak aby standardy Evropské unie nebyly eh, znevýhodněním eh, v konkurenci eh, pro naše zemědělce. Místo toho, aby byly přidanou hodnotou, musíme se zamýšlet nad tím, jakým způsobem se vyrovnat s těmi výzvami, jaké obchodní vazby potřebujeme pro obhájení tohoto obchodního modelu, který má tedy zaručovat určité věci pro naše občany. Já bych eh, rád eh, tedy nyní vyzval pana eh, Dačana, komisaře Dačana Šološe a potom paní ministrni k jejich mm, proslovům. A potom tady budeme mít pana Jose Mariu Espuněho z Evropského hospodářského sociálního výboru, který bude hovořit o posilování evropského zemědělsko-potravinářského modelu. Potom tady bude Maria Angela Perito z Národního institutu pro zemědělskou ekonomiku, která bude hovořit o administrativních omezeních a o obchodních vazbách v eh, zemědělském sektoru. A závěrem tady budeme mít pana Abdelhakima Haboudiho z INRA z Francie, což je také Institut pro eh, agronomický výzkum, který bude hovořit o dopadu na eh, konkurenceschopnost zemědělství, evropského zemědělství s e, danou pravidly zemědělského sektoru. Potom e, budeme mít hodinu 15 na společnou debatu. Děkuji všem e, předem, tedy našim expertům a panu komisaři, kterému dávám slovo k úvodnímu projevu. Merci, Paolo. Děkuji, Paolo. Pane předsedo, doufám, že mě dobře vidíte, protože Mám trošku nižší křeslo ne, než pan předseda, ale nicméně to mi nebrání v tom, abych se pustil do tématu, o kterém jsme již diskutovali několikrát. Když jsme hovořili o budoucnosti společné zemědělské politiky a o jeho konkurenceschopnosti a také o zabezpečení evropského zemědělského modelu. Protože já se domnívám, že jestli jsem také správně pochopil tu úvodní prezentaci pana předsedy, tak to jsou právě ústřední faktory. Jak zajistit, aby evropská, evropské zemědělství bylo konkurenceschopné, aby získávalo ještě větší konkurenceschopnost a zároveň se nezdávalo těch aspektů, kterému udělují jeho specifičnost. Nejenom na světovém trhu, ale také na trhu evropském. Organizátoři tedy poukázali na tu vazbu mezi jakostí, konkurenceschopností a já bych na úvod, na úvod řekl, že tyto jakostní normy, které musí zemědělci dodržovat při produkci zemědělsko, potravinářské vychází z požadavků, které vzešly eh, vlastně ze strany eh, evropských spotřebitelů a daňových poplatníků v průběhu času, kdy se snažíme z hlediska kvantitativního zajistit, eh, jsme se ze začátku snažili zajistit soběstačnost, ale pak se důraz přesouval na kvalitu. A to jak z hlediska produktů, z hlediska rozdělení produktů, tedy na základě chuti, ale také na základě eh, kvality jak výsledného produktu, tak i způsobu jejich výroby, jejich produkce, eh, včetně dopadu na životní prostředí a na blahobyt zvířat. A postupně byl tak budován a definován evropský model zemědělské výroby, který začíná získávat stále větší jméno na světovém trhu. Za prvé, protože tyto naš, evropské výrobky jsou stále více zastoupeny na tomto trhu a za druhé, protože již po určitou dobu probíhají stále intenzivnější jednání o bilaterálních či multilaterálních dohodách v rámci jednání kola v Doha, kdy tyto produkty jsou předmětem diskuze. Takže se snažíme stále více přicházet se způsoby, jak zajistit, aby tyto výrobky, které vycházejí vstříc požadavkům spotřebitelů a daňových poplatníků, aby zůstaly zachovány, aby se dál rozvíjely, aniž by to bylo na úkor naší konkurence schopnosti. V první řadě chci důraznit, že tyto jakostní standardy tedy vycházejí samozřejmě, jak jsme již řekli, z požadavku spotřebitelů. A to, jakým způsobem jsou uplatňovány, někdy příliš byrokraticky, to je jeden z aspektů, který si vyžaduje diskuzi. Ale já bych řekl, že ta potenciální byrokratizace těchto norem by neměla spochybnit ty normy samotné. Protože ty mají zdůvodnění, které je dle mého názoru objektivní. V těchto normách jsou vztahy s našimi, eh, také figurují vztahy s našimi obchodními partnery. A chcem, musíme rozlišit mezi těmi normami, které usilují o bezpečnost potravin, anglicky food safety. To jsou ty normy, které, o kterých, které jsou naprosto jasné, dané není možné je jakkoliv spochybnit ani, ani ve vztahu s našimi mezinárodními partnery, protože tady nejde jenom eh, o chuť či kvalitu těchto produktů, ale jde o zdraví spotřebitelů. A to je jedna z věcí, které jsou součástí našeho zemědělsko-potravinářského modelu. Takže ta hygieničnost těch výrobků což je něco, čím se zabývá pan komisař Dalí, tak to jsou normy, o kterých komise nediskutuje ani s členskými státy, ani s našimi obchodními partnery. A již několikrát jsme zabránili vstupu některých produktů, které nedodržovaly tyto normy na evropský trh. Komise je tady v tomto ohledu velmi, velmi přísná a bude to tak i do budoucna. Dále sam, jsou tu standardy, které vzešly z určitých specifických evropských potřeb, ať už týkajících se životního prostředí nebo životních podmínek zvířat, nebo různých charakteristik výrobků. Ta jsou eh, takové ty normy kvalitativní, na, na základě kterých je možno rozlišit jednotlivé stupně kvality výrobků. V této situaci Lze tedy říci, že tyto normy vyplývají z konkrétních požadavků evropských trhů. A my jsme je samozřejmě zapracovali do evropského práva a uplatňujeme je na evropském trhu, ale nemůžeme je stejným způsobem a stejně snadno vnucovat našim obchodním partnerům. Každopádně to není něco, co by bylo automatické. A tady musíme vzít v potaz do budoucna několik faktorů. Neměli bychom se vzdát této náročnosti těchto nároků, naopak bychom je měli zúročit a měli bychom je prezentovat tak, aby naši partneři chápali, že to není žádná umělá bariéra vstupu na náš trh, ale že jsou to zkrátka normy, které zrcadlí požadavky našich spotřebitelů, včetně hodnot, jako je Eh, ochrana životního prostředí, ochrana podmínek zvířat a také úcta vůči dlouhodobě udržitelnému zemědělství. Je potřeba také zlepšit zprávu na mezinárodní úrovni, tak aby i mezinárodní normy se posunuly vpřed, a to v rámci diskuzí na půdě VTO nebo kodexu alimentáriu. Vedli jsme nedávno orientační diskuze v rámci kolegia komise o, o bilaterálních jednáních a mezinárodních jednáních a shodli jsme se na tom, že při těchto jednáních, vě, při vyjednávání obchodních dohod je potřeba také potrhnout tyto normy jako hodnoty, které by měly být respektovány v zájmu zachování udržitelného zemědělství jak v Evropě, tak i v celém světě. Vím, že to není snadné, vím, že to není jediné řešení tohoto problému, ale myslím si, že je to něco, co stojí za to dělat. A já se pokusím, co bude v mých silách, tak činit. A to tež soudí i někteří další komiseři, kteří jsou zodpovědní za obchodní záležitosti a kteří sdílí tento, kteří sdílí tento názor. Je také třeba vnímat, do jaké míry a jak funguje systém podpory, zemědělských podpor. Od roku 2013 je potřeba zajistit, abychom jak podporovali, tak i zhodnocovali uh, respektování těchto norem, protože velmi často také jsou tyto uh, normy uh, respektovány tím způsobem, že v podstatě vytváří určité veřejné statky, které by měly být odměňovány. A my bychom měli zemědělce podporovat v tom, aby tyto normy dodržovali, respektovali, a to zvláště u některých druhů výrobků. A za třetí, soudím, že je potřeba pomoci výrobcům komunikovat tu přidanou hodnotu neobchodního charakteru, která se skrývá za dodržováním těchto norem. A v tomto směru máme eh, politiku kvality a rozmanitosti evropských výrobků, které, pokud jsou používány inteligentně, mohou sami, osobně, sami o sobě být něčím, co přidává eh, hodnotu našim výrobkům a zvyšuje jejich konkurenceschopnost. Protože tyto produkty jsou pak eh, produkty, které vlastně pochází z určitého šetrného přístupu k životnímu prostředí. Je důležité, aby o tom spotřebitel věděl, aby si to uvědomoval, když ty výrobky kupuje. A takto můžem, je to jeden ze způsobů, jak eh, zúročit činnost zemědělců. Komise připravuje změnu legislativního balíčku o politice jakosti a v Evropském parlamentu byla předložena zpráva. My přitom vezmeme na vědomí mnohé připomínky, které v této zprávě jsou a také připomínky členských států, tak abychom zajistili, aby i politika kvality a diferenciace produktů nabízela čitelným způsobem co nejširší škálu nástrojů, umožňujících obeznámenost veřejnosti s těmito výrobky. A to ještě nad rámec zem, označení původu, zeměpisných označení a různých dalších kvalitativních norem, připravíme ještě další nástroje, další opatření, které budou zviditelňovat eh, například eh, lokální místní speciality. A o tom jsme hovořili v kontextu té zprávy Skota, ale domnívám se, že to je jeden ze způsobů, jimž můžeme podstatným způsobem zhodnotit úsilí zemědělců. Ovšem, zároveň soudím, že nesmíme odmítat konkurenci na mezinárodní úrovni. Je však potřeba definovat strategie, díky nimž mezinárodní obchod se s těmito produkty lépe seznámí. A dnešní diskuze možná zviditelní i další aspekt, který jsem, o kterém jsem zatím tolik nehovořil. Zajímalo by mě slyšet veškeré možné návrhy na zlepšení jak kvalitativního balíčku, tak i možné úpravy společné zemědělské politiky po roce 2013. Takže veškeré podněty k tomu, jak zvýšit jak efektivitu, tak i diverzitu našich, našeho zemědělství, tak aby daňový poplatník chápal, že zemědělství, které je praktikováno, zároveň bere v potaz jeho potřeby, tak to je něco, co musíme zohlednit v budoucí zemědělské politice. Musíme se pokusit budovat takovou společnou zemědělskou politiku, které se podaří vyhovět a víc stříc celé škále těchto očekávání, které se týkají nejenom kvality, ale také kvantity výrobků na trhu i všech dalších aspektů souvisejících se zemědělství, se zemědělstvím. A někdy je snaží říct, že bychom se něčeho měli zříci, protože tak už nemůžeme pokračovat, ale těžší je konstruktivně zároveň splnit všechna tato očekávání. A toto úsilí myslím, že by bylo daleko více oceněno než pouhé negativní vzdává, než nega, vzdávání se těchto norem a těchto požadavků. Musíme také rozlišovat mezi standardy a jejich uplatňováním protože při uplatňování kvalitativních norm je potřeba zároveň zjednodušit systém, administrativní systém. Měli bychom mít co nejvyšší ambice, pokud jde o tyto normy, protože ty jsou tu proto, aby společnosti něco přinášely. A pokud tak činí, tak bychom je měli chránit. Přeji vám hodně úspěchu, chci poděkovat parlamentu jako celku a předsednictví za to, že zorganizoval tuto diskuzi. Chystá nás brzy také diskuze v rámci rady, takže budeme mít příležitost vyvodit z toho závěry a já vás ujišťuji, že budu velmi pečlivě naslouchat těmto závěrům. Děkuji vám. Děkuji. Děkuji vám, pane komisaři. A děkuji eh, za to, že jste zdůraznil některé aspekty, všechny otázky eh, dostupnosti a to, že eh, ohledňujete výstupy z našeho výboru. Doufáme, že naše návrhy eh, se promítnou do navrhované legislativy. Já bych nyní eh, přestoupil dále k projevům eh, odborníků. Paní Spinoza eh, je na cestě. A nejdříve tady dejme slovo Jose Mariovi Espuňmi, který bude hovořit o posílení evropského potravinářského zemědělského modelu. Máte slovo. Eh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo, za to, že jste mě pozval, že jste pozval, pozval Evropský hospodářský a sociální výbor, abychom pohovořili také o úvahách, které jsme vyvinuli v my v souvislosti s tímto tématem. Za prvé je třeba říci, že hospodářský a sociální výbor eh, pracuje ve třech skupinách. Máme tady zaměstnavatele, a toto stanovisko eh, vypracovala pracovní skupina, eh, které se zúčastnili všichni, kteří měli zájem a máme podporu 128 hlasů pro a několika málo hlasů, kteří se zdrželi při vypracování a schvalování tohoto stanovisko. Eh, Zemědělsko-potravinářská společná zemědělská politika je eh, jedna z prvních společných politik a je nesmírně strategickou úlohou Eh, za prvé je třeba zabezpečit potraviny a bylo třeba zabezpečit potraviny občanům v obtížných dobách a za druhé bylo třeba zajistit dodávání potravin eh, v adekvátních sociálně-ekonomických podmínkách. To znamená zachování hodnocení společensko-zemědělské politiky, kterou jsme měli doteď, ale je pravda, že je třeba vyzvihnout některé zajímavé aspekty a mezi nimi bych především vyzdvihl nezbytnost nástrojů, které budou v souladu s tím, že nám pomohou zamezit kolísání cen, eh, pod jejich štíhou jsme v poslední době trpěli. A za druhé, tak jak správně již poukázal na to pan komisař, je třeba Eh, pracovat na těchto označováních původu, označováních zeměpisných a označování tradičních výrobků takovým způsobem, abychom je zjednodušili a abychom posílili tento model a abychom lépe mohli pronikat na vnější trhy. My všichni se domníváme, že právě označování původu by mělo dostojit určité, zažít určité zlepšení v tomto ohledu. A kromě toho je třeba snažit se dodávat předanou hodnotu i našim externím snahám. Je nezbytné pokročit ve strategii, rozvíjení strategií zemědělsko-potravinářského řetězce tak, abychom mohli zaujímat dominantní pozici. Rok, v roce 2007 provedla Evropská unie určitou studii, kde první tři distributoři v Evropské unii pokrývali více než 80 prodeje spotřebitelům, což bylo velké procentuální množství a dalších šest zemí eh, bylo pod 50%. Kromě toho v deseti státech první velký distributor eh, realizoval více než 20% eh, reálného prodeje. To jsou velice signifikantní údaje. Kromě toho vidíme, že co se týče značky distributorů, máme tady země, která má více než 45 celkového prodeje. Docházelo tady tedy ke stále větší a jasnější koncentraci, soustředění se na určité prodejní značky. Jak již na to poukázal pan komisař, tady musíme dodat spotřebitelům lepší informace a musíme využívat k tomu také moderní komunikační prostředky jasně vidíme, že zemědělsko-potravinářský systém má své vlastní potřeby, které je třeba zohlednit ve společné zemědělské politice. A samozřejmě chceme udržet v této oblasti strategický strategický význam tohoto sektoru, který bude znamenat trvalou udržitelnost i v ekologickém, i v ekonomickém ohledu se zabezpečením nezávadných potravin se zabezpečením integrované výroby a se zohledňováním a respektováním dobrých životních podmínek zvířat. Toto vše je třeba posílit také jasným, jasnou aplikací výsledků vědy a výzkumu do tohoto odvětví, abychom byli schopni čelit velkým výzvám které nám svět přináší. Toto vše předpokládá, jak již bylo řečeno, eh, veliké úsilí a musíme se snažit také napravit určitá slabá místa, která jsme identifikovali. Evropská unie eh, je prvním vývozcem, ale zároveň dovozcem potravy na světě. A jak vidíme, takové výroby, jako například v Itálii, vlastně nechala až na druhém místě dovozy ze třetích států. Tady docházelo k určité diferenciaci v zacházení. A já bych rád jasně řekl, že je třeba abychom eh, skutečně se snažili zajistit potraviny z pole na stůl anebo z hranice na stůl. Nemůžeme si dovolit ztrácet také ty výrobky, které pocházejí z třetích států, ale nemůžeme je dovážet, nesplňují-li požadavky, které máme také na komunitární eh, výrobky. A tady hovořím zejména o dobrých životních podmínkách zvířat. A také výrobky pocházející z třetích států Mm, někdy mm, bývají opracovávány mm, jiným způsobem. Obdobné efekty tady máme eh, s normami. Když se podíváme například na živočišnou výrobu, tady máme velký deficit v surovinách. Zatímco v Evropské unii máme jasná omezení pro používání výrobků, které obsahují geneticky modifikované organismy, toto omezení není tak striktní, týká se to dovážených výrobků. A to znamená, že vlastně ochrana spotřebitele tady není na adekvátní úrovni, protože se dovážejí předměty, které, dovážejí výrobky obsahující geneticky eh, změněné organismy. Chceme tím říci, že Současná situace by mohla znamenat obrovské ztráty pro naše vlastní výrobce. Na druhé straně je třeba chránit nejintenzivnější výrobu v oblastech, v regionech, kde obyvatelé skutečně závisí pouze na pěstování těchto plodin. Tuto oblast musíme také chránit. Jaký je důsledek? Není logické, aby hospodářští aktéři se viděli diskriminováni na svém vlastním přirozeném trhu ve srovnání s třetími a kromě toho, aby tato diskriminace byla, přicházela z evropské úrovně. Podle názoru Evropského hospodářského sociálního výboru musíme hledat řešení a v některých případech bychom měli postupovat progresivním způsobem, jako například ve zlepšení situace přístupu na trh s větší kontrolou dovozů, aby skutečně dovážené potraviny splňovaly veškeré podmínky, které musí splňovat také produkty evropské. Zlepšit mezinárodní pověst našeho evropského modelu, jeho vyvážení a lepší dosažení mm, pozic na mm, externích trzích. Zároveň musíme dospívat ke vzájemné lepší informovanosti jak výrobců, tak spotřebitelů nejenom v Evropské unii, ale také ve třetích státech. Je třeba dospět ke vzájemnému uznávání e, podmínek v oblasti sanitární a fitosanitární. Je třeba zlepšit technickou asistenční pomoc a zlepšit také spolupráci s rozvojovými státy, které jsou potenciálními vývozci surovin pro Evropskou unii a sice prostřednictvím vysílaných pracovníků, prostřednictvím pomoci na kvalitních normách a také prostřednictvím vyškolených úředníků. Je třeba vytvářet také odpovídající podněty pro země, které harmonizují své systémy se systémem společenství. Na druhé straně je třeba také lépe používat naši legislativu. Pan komisař tady již poukázal na eh, někdy příliš byrokratické postupy. Eh, když tady máme eh, tedy oblast zemědělskou, víme, že máme země, které v posledních 15 letech neobdržely ani jednu jedinou licenci. Eh, to znamená, že je obtížné potom si zachovat eh, konkurenceschopnost této oblasti. Na druhé straně tady máme co dočinění s přemístováním výroby, eh, která musí být spojovaná se sociálními opatřeními a ochranou. Pane předsedo, chápeme, že je třeba dávat prioritu nezbytné rovnováze v aktuální situace. A tady bych si dovolil dát několik údajů o zemědělsko-potravinářském průmyslu. Máme tady 300 milionů závodů a z nich velká většina jsou právě malé a středně velké podniky vyvážíme 50 milionů a dovážíme 75 milionů eur. A je třeba říci, že pakliže v roce 2009 jsme reprezentovali 17,5 mezinárodního obchodu, v roce 2008 to bylo 24,5 To znamená, že ztrácíme konkurenceschopnost. Zemědělský sektor dává daleko více zaměstnání než například automobilový průmysl. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji. Jose Mariovi Espunimu za jeho zprávu. A nyní už mezi námi je předsedkyně rady Elena Espinoza. My už jsme se zde tedy eh, vyslechli eh, komisaře Dačina Čološe, který zdůraznil, jak je důležité, mm, že španělské předsednictví eh, se soustředíme na své priority v době konkurenceschopnosti nebo v době debat o konkurenceschopnosti. A myslím si, že jsme také byli svědky mm, toho, co eh, působí eh, problémy eh, s konkurenceschopností mezi našimi výrobci a výrobci mimo Unii, kteří nedodržují naše vysoké standardy, které naši výrobci musí dodržovat. Standardy, na které my jsme velice hrdí. Takže těmito otázkami se tady zabýváme. Eleno, nyní vám dám slovo a potom si vyslechneme další dva odborníky. Eleno, máte slovo. Vážený pane předsedo Zemědělského výboru Evropského parlamentu, vážený pane komisaři, Paní poslankyně, paní poslanci, krásné odpoledne. Dovolte, abych vás nejprve poprosila za prominutí, že jsem dorazila později na tento seminář, ale myslím, že si všichni uvědomujeme obtíže, eh, kterým čelíme v souvislosti s leteckou dopravou eh, s hledem k činné sobce na Islandu. Dovolte, abych eh, za prvé vyslovila eh, své přesvědčení, že, bychom, že máme veškeré důvody pro to, abychom cítili hrdost na naše výrobce potravin protože zemědělci i chovatelé postupovně, postupně přizpůsobovali svou výrobu rozvoji naší společnosti a snažili se přitom dodávat Eh, potraviny neustále se rozvíjející komunitární společnosti. Museli přitom čelit četným význám a změnili vlastně své působení od pouhého zásobování eh, s tím, že se snaží nyní obstát v hospodářské soutěži právě na základě vlastní identity v souladu s komunitární kulturou a komunitárními hodnotami na mezinárodních trzích. Eh, na našem kontinentu vlastně zemědělská výroba eh, získává také další rozměry a další přívlastky při poskytování ekologických služeb či krajinných služeb či kulturních služeb prvotřídní kvality. V Evropě skoro 50 našeho teritoria eh, je zemědělsky obděláváno a zemědělský sektor a potravinářský sektor zaměstnává 18,6 milionů obyvatel. <clears throat> Chcete-li to radši v procentech, je to 8,6 veškeré zaměstnanosti v Evropě. Kromě toho aktivity zemědělsko-potravinářského průmyslu tvoří základní pilíř takzvaného druhého evropského odvětví. Přešli jsme od pouhých transformátorů komodit, abychom dospěli eh, k přidávání hodnot naší potravinářské výrobě. Tento vývoj se jasně odráží v postupných reformách společné zemědělské politiky, která definuje orientování tohoto zemědělsko-potravinářského odvětví nejenom v souladu s požadavky evropských občanů, ale také v souvislosti s požadavky trhu. A to dokládá také zahraniční obchod, kde Evropská unie zaujala vlastně dvojí postoj, protože je za prvé prvním vývozcem, ale zároveň také prvním dovozcem zemědělsko-potravinářských výrobků. Zemědělsko-potravinářský eh, sektor v Evropě reprezentuje 4 evropského HDP. Vzkaz je jasný. Náš model musí uspokojit požadavky evropských občanů evropských spotřebitelů a proto musí být schopen obstát nejenom na interních trzích, ale také na mezinárodních trzích. A zejména hospodářská soutěž a konkurenceschopnost eh, se právě v posledních letech ukázala větší internacionalizací a větším otvíráním se obchodu Eh, a to se odráží také na realizaci bilaterálních i multilaterálních smluv na evropské úrovni. A zde se rýsuje křižovatka zemědělsko-potravinářského evropského modelu, eh, která vychází vstříc požadavkům eh, které ve své době stály velké politické úsilí. Legislativní balíček týkající se bezpečnosti potravin, na něj jsme tak hrdí, znamená, že spotřebitelé získali plnou důvěru po krizi, která se v tomto sektoru v minulosti objevila. Kromě toho v Evropské unii se podařilo dodávat eh, v své výrobě vlastní identitu, hledající soulad mezi preferencemi spotřebitelů a povinnostmi výrobců. Toto vše eh, vyústilo skutečně v jedinečný zemědělsko-potravinářský model na světě. Hovoříme o zemědělsko-potravinářském evropském modelu. Tento model chápe veškeré požadavky nejrůznější povahy, které musí naši výrobci respektovat. Tyto normy se vztahují na otázky pocházejí, pokrývající celou škálu požadavků od počínaje pohodou zvířat až po kvalitu potravin a krmiv. A tyto záruky ale znamenají dodatečné náklady, protože pravidla hry v Evropské unii nejsou zhodné s mezinárodními normami. A tak se ukazuje, že v praxi jsme pouze schopni eh, mít ekvivalentní nároky v dohodách s třetími státy, i když samozřejmě aplikujeme harmonizované požadavky v našich intrakomunitárních operacích. Můžeme citovat nejrůznější příklady vysokých harmonizovaných standardů v komunitární legislativě v takových oblastech, jako je zbytková úroveň léku v potravinách či zbytková úroveň prostředků proti škůdcům, pohoda zvířat, ochrana životního prostředí či eh, obhajování obrana kvality, diferenciované kvality určitých potravin. Myslím si, že jsme dělali skutečně dobrou práci v legislativě pro naše výrobce a hospodářské subjekty, ale pravda je, že se nám nepodařilo předat toto úsilí také našim spotřebitelům a přesvědčit je o veškerých výhodách. A tady nám vznikl určitý problém, protože když už jsme našim výrobcům a hospodářským subjektům dávali předpisy vyšší a přísnější, než jsou mezinárodní předpisy, Eh, mohli bychom oslabit určité články eh, v tomto řetězci, jako například malou řemeslnou výrobu, anebo ohrozit toho prvního výrobce, který je velice vzdálen rozhodnutí, kde se tvoří eh, konečná cena. A proto tady máme ještě určité slabiny, které musíme definitivně vyřešit a rozhodně proti nim bojovat. Je třeba aby Evropská unie mohla skutečně dodávat jak na evropský trh, tak na externí trh takovým způsobem, abychom dodávali zemědělsko-potravinářské produkty, které budou skutečně autentickými veřejnými statky. Můžeme hovořit o určitých návrzích konání. Prvním z aspektů, kde je třeba konat, je normativní rámec. Je třeba, abychom soustředili naše úsilí do lepší úpravy, eh, které bude skutečně mít lepší soulad mezi, nekli, mm, mezi určitými obavami spotřebitele a trvalou udržitelností v ekonomickém sektoru hospodářských subjektů je třeba, abychom se opírali o hodnocení dopadu, která budou brát v úvahu ekonomické dopady všech zúčastněných aktérů, nejenom na vnitřním trhu, ale také na každém mezinárodním trhu, abychom mohli zabezpečit rovnováhu a aby nedocházelo k zbytečným překážkám. Toto znovu potvrzení tomu, že jsme věrní modelu zemědělsko-potravinářskému zemědělsko evropskému modelu, znamená ale také, že je třeba zintenzivnit naše úsilí, abychom získali také lepší uznání na světové úrovni pro tento náš model výroby. Evropská unie musí posílit svou vyjednávací pozici v rámci VTO a musí se snažit dosáhnout spravedlivou, ale vzájemnou úroveň požadavků za respektování i další, eh, v souladu s vyjednáváním s dalšími významnými hospodářskými bloky na světě. Kromě toho, internacionalizace evropských standardů musí posílit také naši image, aby se tak zlepšila naše konkurenční pozice na světovém trhu. Promoční strategie ve třetích států jsou důležité a je třeba informovat je o výhodách a přidané hodnotě našich výrobků. To je jednou z důležitých iniciativ, kterou musíme společně v Evropě provozovat. Na každý pád je třeba také, aby tento zemědělsko-potravinářský evropský model byl chápán jako koncept, který byl vytvořen pro evropské spotřebitele kteří to musí také pocítit. Kromě toho je třeba znásobit kolektivní úsilí v komunikaci se spotřebiteli, aby se jim skutečně lépe objasnily veškeré výhody a charakteristiky našeho výrobního modelu, aby si mohl dostatečně těchto produktů vážit. Informovanost a vzdělávání spotřebitelů by proto měly být významnými nástroji komunitární strategie. Kromě toho je třeba snažit se vidět, že um, spotřebitelé uznávají tuto přidanou hodnotu vlastně ve třech pilířích toho obchodního zhodnocování. Za prvé je třeba dosáhnout jednoduchého označování, otevřené možnosti označování snadné, které nebude předpokládat žádné další náklady. Za druhé pravdivá informace o evropském zemědělském modulu, včetně jeho systému rozlišování na základě výrobku, které tyto systémy dodržují. A za třetí také rovnováha úsilí ve celém tom řetězci výroby a ovádění na trh zemědělských výrobků. Máme tady četné potíže ale samozřejmě jenom snaha o jejich překonávání nám pomůže posílit konkurenceschopnost zemědělského sektoru ve všech jeho článcích, na všech trzích, za jakékoliv eh, ekonomické situace a stálým způsobem. Evropská unie již pracuje na různých iniciativách, které se snaží posílit zejména informování spotřebitele, označování a také zlepšení hodnotového řetězce zemědělských produktů. Samozřejmě tyto akce musí být doplňovány také třetím způsobem. To je třeba pracovat na příštím modelu Evropy a konkrétně pracovat na budoucím zemědělském na budoucí modelu společné jednotné zemědělské politiky v Evropě. Španělské předsednictví již dalo impuls debatám na těchto pracích, jak to, ukázají, jak to již ukázali také rady ministrů zemědělství. A počítáme také s podporou Evropského parlamentu v obhajování těchto iniciativ. Domnívám se, že neexistuje lepší okamžik pro účast veškeré společnosti na debatě kdy občané eh, si mohou skutečně vzájemně vyměňovat zkušenosti s výrobci zemědělsko-potravinářských výrobků. To vše vlastně vytváří nové zárodky, nové proutky ve splétání nové Evropy, eh, aniž bychom ohrozili staré dobré základy od římských smluv až nyní k současně platné Lisabonské smlouvě. Eh, když dodávání eh, potravin za rozumné ceny se zdá být splněným cílem, musíme znásobit naše úsilí, abychom zabezpečili adekvátní životní úroveň všem, kteří se účastní našeho zemědělsko-potravinářského řetězce. Eh, tento závazek zemědělské výrobě je také závazkem s našimi a našim občanům. Naše evropská identita která občas bývala spochybněna, je jedinečným systémem na světě a musíme ho obhajovat a zachovat. Tento model je naším dědictvím musí být posílen, posílen a opraven v těch aspektech, kde se ještě prokázaly jeho slabiny. Kdybychom připustili ztrátu konkurenceschopnosti, ohrozili bychom celou trvalou udržitelnost tohoto dědictví. A v tomto smyslu se rozhodně nemůžeme smířit s nějakou množstevní výrobou anonymní a odličtěnou a musíme proměnit komerční výzvu, kterou předpokládá liberalizace trhu, do, do internacionalizace evropského zemědělsko-potravinářského modelu. A existuje pouze jedna cesta, jak můžeme tohoto cíle dosáhnout. A to je prostřednictvím využívání aktiv. A to znamená podporou výrobců zemědělsko-potravinářského řetězce, kteří představují takový model výroby, který tvoří součást nás všech. A když říkám nás všech, Užívám tento výraz proto, aby vy, páni poslanci, paní poslankyně, komise a e, v těchto momentech také španělské předsednictví. To znamená, my všichni se snažíme přispět k dosažení tohoto cíle. Je třeba, aby tyto tři instituce spolupracovaly a pak se nám to ještě, jistě podaří. Děkuji vám. Grazie. Grazie, carissime. Děkuji. Eleno. Chci vám poděkovat za to, s jakou jste, jak eh, jste hovořila, s jakým nasazením, s jakou vášní. Protože informování spotřebitelů je skutečně důležité, jsou to klíčová slova. A Rada, Parlamenta a komise musí pracovat ruku v ruce, tak aby nalezly odpovědi na tyto důležité otázky. A nyní dáme slovo Marie Angelo, Angelo Perito, italské expertce, která je z Národního institutu pro zemědělské hospodářství. A ta bude hovořit o správních omezeních a předpisech Evropské unie v zemědělství. Děkuji vám. Jmenuji se Marie Angela Perito a jsem výzkumnou pracovnicí pro Národní institut pro zemědělské hospodářství v Itálii. A ráda bych vám podala stručný přehled zemědělsko-potravinářského rámce v souvislosti s legislativními omezeními, legislativním rámcem což je komplexní záležitost. A když se je, je důležité správně zvolit přístup k tomuto tématu. Já jsem se rozhodla zaměřit se na potravinovou bezpečnost a pojmout tuto problematiku tak, že se podíváme i na evropský model, přičemž potravinová bezpečnost to je téma, které se netýká jenom občanů společenství, ale je to něco, co se týká také legislativních nástrojů a souvisí to zejména s eh, nařízením, které stanovuje rámec pro eh, vystopovatelnost nebo vysledovatelnost. A já tady chci vypíchnout čtyři klíčové záležitosti. Nejprve si uděláme takový stručný přehled, co to znamená potravinová bezpečnost, dále jaké má vazby na mezinárodní obchod – pak zasadíme téma do evropského kontextu a pohovoříme o nových výzvách a následně se zaměříme na vícestrané a bilaterální dohody. Různé mimořádné situace, krizové situace a skandály ohledně bezpečnosti potravin, zvýraznili toto téma a učinili z něj prioritu pro veřejnost. Spotřebitel, spotřebitele a jejich nároky na bezpečnost potravin se v jednotlivých zemích liší. Stejně tak se liší i úroveň legislativy v těchto zemích. A studie OECD se shodují na tom, že spotřebitelé nemají k dispozici potřebné nástroje k tomu, aby si sami ověřili bezpečnost a zdravotní nezávadnost výrobků. Například obsah různých toxických látek, karcinogenních látek a tak dále. Spotřebitelé jsou si vědomi těchto rizik teprve poté, kdy onemocní. A výrobci mají eh, samozřejmě pobídky k tomu, aby eh, produkovali zdravotně nezávadné potraviny, aby se drželi norem a těch, které jsou platné, ale když občas trh selže a nabídka neodpovídá poptávce, tak to jsou přesně ty situace, kdy legislativní orgány či vlády musí zasáhnout a musí vypracovat zákony, které situaci řeší. A jedním z výsledků toho mohou být potenciální překážky volnému obchodu. Když se podíváte na tuto průsvědku, tak tam vidíte, že je hrazda. Taková ta hrazda, která se používá ve sportu a to je vlastně laťka nastavená pro jednotlivé země. Evropská legislativa má tu laťku nastavenou poměrně vysoko. Pokud je o kodex alimentarius. Ale ještě jedna důležitá věc. Mezinárodní organizace jako VTO a FAO a Světový potravinářský summit z roku 2002, který zorganizoval FAO, tak při zvažování bezpečnosti potravin jasně prohlašují, že všichni mají nárok na dostatečné množství nezávadné potravy a pití, ale do jisté míry je to stále individuální právo, není to, je to, není to právo vyplývající z komunitární nebo právo celé společnosti. Každý jednotlivec má právo na eh, takové množství vody a potravin, které mu stačí ke spokojenému životu. A existují rozmanité, rozmanitá globální pravidla, která však někdy mohou deformovat trh. A na posledním kole jednání v Uruguayi, uruguajského kola, byla vypracována pravidla, která by měla sjednocovat standardy, nastavit tedy stejné podmínky pro všechny země. To znamená vlastně stejné dohody SPS, dohody o bezpečnosti potravin. Jednotlivé země mají své vlastní agentury pro potravinovou bezpečnost a nedávno v čínských novinách China Daily byly publikovány i různé skandály eh, v Číně, které se, to znamená porušování čínských zákonů o kvalitách potravin a eh, čínská, eh, čínský úřad pro potraviny a léčiva zveřejnil tyto informace. Od roku 95 do dnes se objevilo mnoho sporů a stížností. Když se podíváme na období 95 až 2001, tak tady byly přes 2400 různých jednotlivých incidentů A na základě studie, kterou tu máme, pouze 108 těchto případů má nějaký jasný referenční patogen, který se podařilo vystopovat. Když se podíváme na celkový přehled, tak vidíme, že evropští spotřebitelé jsou, mají stále větší povědomí o otázkách bezpečnosti potravin. Podle Eurobarometru, eh, podle výzkumu z letošního března, veřejné mínění klade právě na první místo, pokud jde o potraviny, bezpečnost potravin, tak odpověděl 59% respondentů, takže to je důležitá věc. Evropská unie musí řešit vlastní právní rámec a vlastní případy A právě v těchto oblastech eh, představují netarifní opatření určitou míru ochrany. Z údajů Eurostatu mezi rokem 2000 a 2008 vyplývá, že vývoz vzrostl o 43 Došlo také k ne, eh, značnému navýšení dovozu. To vše představuje základ a východisko k další analýze situace. Samozřejmě na pozadí širších jednání o vícestranných dohodách. A tím se dostáváme k evropské pozici, k pozici Evropské unie. Od selhání eh, kola vyjednávání v Doha, které se vlastně tolik nedotýkalo bezpečnostních potravinářských standardů, tak de facto od roku 2008 všechna další jednání, která se konala, se týkala vývozu a dovozu různých interních bezpečnostních opatření, sanitárních a a sanitární a fitosanitární opatření nebyla hlavním jádrem pozornosti, hlavním středem pozornosti. A generální tajemník Lamy, Pascal Lamy, řekl, že do roku 2010 až 2011 musí být tyto ohledy do jednání zapracovány, ale když se podíváme na bilaterální dohody, a to zejména s ohledem na to, že právě od selhání multilaterálního kola v Doha bylo uzavřeno mnoho takových zasedání do, v Doha, tak od roku 2006 dodnes začala Evropský, Evropská unie používat bilaterální jednání. Tohle je opět, eh, jsou údaje od Světové obchodní organizace a z toho vyplývá, že dodnes my jsme měli 362 regionálních obchodních dohod, z nichž 211 je v platnosti. A všechny státy, kromě Mongolska, mají některou z těchto dohod často i více. Vyjednávání mají de facto dvě osy. Přičemž ta základní filozofie evropského zemědělství je právě tvořena právě bezpečností. A máme tedy model bilaterálního nebo vícestraného volného obchodu, ale z dlouhodobého hlediska studie ukazují, že bilateralismus vede nezřídka k problémům. Tak. To, tohle není jenom případ bilaterálních dohod nebo mult, versus multilateralismu, ale problém je v tom, že je důležité eh, chránit evropský model produkce. A nějakým způsobem ho zohlednit při mezinárodních vyjednáváních. Máme různé standardy, bezpečnosti, kodex a výrobci se musí e, těchto pravidel držet. A jak, řečli, jak řekli předřečníci, tak i někteří producenti třetích zemí musí tato pravidla respektovat. Takže je jasné, že tato pravidla se musí šířit i na další země. ať už je to bilaterálně nebo multilaterálně. Toto je rozhodně oblast, kde může Evropa být aktivní při vyjednávání obou druhů dohod. Může se to zdát příliš idealistické, ale uvidíme, kam eh, časem povede jednání v, Doha, v Dauha. Studie o VTO ukazují, že dochází k přeskoumávání eh, tržních a obchodních mechanismů ze strany VTO a snahou je, aby bezpečnostní a hygienický balíček byly transparentnější. Objevují se také mezinárodní fondy, které považují potravinové, bezpečnostní a sanitární opatření za způsob eh, omezování volného obchodu. A mně se zdá, a také čtu často v, v akademické literatuře, něco, co možná to bude znít trochu banálně, ale hovoří se tam o člověku, který se rozhlíží eh, v, v místnosti která, v které je plno světla, ta osoba se obrací na policii a říká, ztratil jsem klíče. Policista se ptá, kde jsou ty klíče, ta osoba říká, nevím. Ale proč hledáte tady? No, protože je to nejvíce osvícená, nejlépe osvícená místnost. A to je přesně to, co tato metafora ukazuje, co se vlastně děje. Mnoho zemí se ocitlo v této situaci, kdy dotace, tarify a tak dále představují ten jasně prosvícený, prosvícenou místnost, zatímco bezpečnostní opatření jsou eh, trošku ve stínu, hůře se ověřují. A v současné době je možné, předkládat eh, návrhy na začlenění otázek bezpečnosti potravin, začlen, jejich začlenění do eh, hlavního proudu jednání. Další kola jednání se budou zabývat těmi procentními referencemi, těch 48%, a pokud Evropská unie přijde tedy s tou svojí laťkou, vysoce nastavenou laťkou bezpečnost, bezpečné produkce potravin, tak je otázka, co, k čemu to povede. Já jsem přesvědčena, že potřebujeme i bilaterální kroky, Evropská unie, Spojené státy, využili mnohem více bilaterálních dohod než Asie. Musíme v tom pokračovat dál. Ale jak řekl komis, pan komisař Čološ, zároveň musíme zasadit naše hodnoty do multilaterálního rámce. Možná, že se některé státy přiblíží komunitárnímu modelu. A ze středně a dlouhodobé hlediska musíme právě o to usilovat. Přičemž oblasti, v kterých je, pro které je relevantní multilateralismus, musíme přitáhnout další země blíže evropskému modelu bezpečnosti, kvality a hygieny. A jedno velké téma k diskuzi je zjistit a zajistit, aby v dalším kole vícestranných jednání se o těchto problémech diskutovalo souběžně s dalšími tématy. Vědecké studie ukazují, že nastavování vysokých standardů kvality a bezpečnosti mohou být přínosné pro spotřebitele, ale výzva, kterou, která před námi stojí, spočívá v tom, abychom ve, u jednotlivých vyjednavacích stolů na jedné straně hájili náš model a tím pádem i model naší zemědělské výroby do budoucna. Děkuji Děkuji vám za velice interesantní eh, výklad a nyní přistoupíme k poslednímu eh, odborníkovi a dávám slovo panu Abdelhakimu Hamudímu z Národního institutu zemědělského výzkumu, který bude hovořit o administrativních omezeních a eh, do jejich dopadech na konkurenceschopnost evropského zemědělství. Po eh, jeho vystoupení zahájíme diskusi. A já už eh, tady mám eh, několik přihlášek do debaty. A, a prosím, hlašte se, pokud se potom budete chtít zúčastnit. Pane Hamudý, máte slovo. Pane předsedo, dámy a pánové, mnohokrát vám děkuji za pozvání do dnešní seminář. Jmenuji se tedy Abdelhakim Hamoudi a pracuji v Národním institutu pro agronomii ve Francii. Chtěl bych se zabývat administrativními obezeními a Eh, regulací a jejich vlivem na, konkurenceschop, na konkurenceschopnost evropského zemědělství z pohledu mikroekonoma. Eh, pokusím se eh, tedy na to podívat z tohoto pohledu a uvidíme, jestli to přinese něco nového. Nejdříve něco k legitimitě legislativy k, o bezpečnosti potravin. Myslím si, že ta legitimita vychází ze tří aspektů. Za prvé, měl by úřady zasahovat ano nebo ne. Potom jde o úroveň toho e, zásahu, té, eh, toho, co se požaduje po eh, eh, zemědělcích. A potom za třetí jde o nástroje toho zásahu v případě, že se společnost rozhodne stanovit určitou úroveň bezpečnosti potravin. Řeknu jenom stručně něco o těchto třech složkách legitimity. nesouvisejí vždycky eh, spolu navzájem. Někdy jsou to na eh, hospodářské, někdy sociální a někdy eh, ekologické argumenty. Potom budu hovořit o konkurenceschopnosti, budu se zabývat náklady na dodržování legislativy a, a budu se také zabývat tím, co a, dodržování legislativy zemědělcům přináší. Díváte-li se jenom na náklady, tak nevidíte eh, celkový ucelený obraz eh, vlivu a regulace na zemědělství. Já se pokusím ukázat, jak lze konkurenceschopnost zvýšit tím, že snížíme náklady na dodržování předpisů, ale eh, také tím, že budeme sledovat podmínky konkurence tak, aby výrobci byli řádně odměněni za snahy v oblasti bezpečnosti potravin. Nejdříve tedy k legitimitě úředního zásahu. Já si myslím, že tady odpověď je docela jednoznačná, protože trh není dokonalý. Je to ano. Trh není schopen zaručit eh, úroveň bezpečnosti potraven, kterou požadují eh, spotřebitelé, tak, aby bylo zajištěno jejich zdraví. Bezpečnost potravin spotřebitelům neprodává. Spotřebitelé se o ní nejsou schopni eh, informovat, když kupují výrobek. Když se podíváme na eh, jednotlivé typy eh, zásahu, tak samozřejmě existují různé modely a výpočty, ale ten uh, úspěšnost těch jednotlivých modelů uh, kolísa jsou režimy, které jsou přísnější, režimy, které jsou méně přísné. Nicméně společnost volí přísnost svého režimu podle vědeckých údajů mimo jiné. Ovšem, ten model musí eh, zapadat do očekávání společnosti tak, aby ty náklady na eh, dodržování eh, předpisů nebyly potom příliš vysoké. Jde vlastně o to, co si daná společnost zvolí. Jakmile se společnost dohodne na nějakém režimu, tak nelze snižovat očekávání a, a spíše třeba systém a provádět. Teď tedy eh, si položme otázku, jaké nástroje mají eh, veřejné orgány k dispozici. Jakmile byla stanovena úroveň bezpečnosti, potom ten typ norem, nebo to, jak se eh, uplatňují, rozhodne o nákladech. Možná, že budou náklady muset sdílet jednotliví hráč, hráči na trhu, například transparentnost informací, monitoring, nebo to, jestli se bude jednat o dobrovolný nebo povinný e, systém. To všechno ovlivní ty náklady. Ať už eh, se tedy spojí e, jakákoliv kombinace nákladů, vždycky to odlišně ovlivní nákladovost, ačkoliv je eh, výsledná bezpečnost stejná. Proto eh, volba správného mechanismu je důležitá, pokud máme omezit náklady na eh, provádění nějaké legislativy nebo uplatňování regulace. Jsou tedy různé náklady a různé dopady na trh v závislosti na různých kombinacích zásahů trhu a narušení, narušení konkurence v důsledku těchto zásahů. Když se podíváme teď na legislativu EU, tak uvidíme, že se v ní používá celá řada převážně právních nástrojů, které eh, stanoví například odpovědnost. a nebo eh, stanovují eh, výsledné požadavky na eh, výrobky. To umožňuje hospodářským subjektům na trhu rozhodnout se, jakým způsobem dosáhnou výsledku. Na základě toho se obyčejně vytváří oborové normy, normy, které si zástupci daného oboru eh, stanoví pro sebe a nebo pro své za dodavatele. Nebudu eh, se bavit o strategických důvodech pro to, co dělají investoři v oblasti potravinářsko-zemědělského komplexu ale například pokud máte označování pro mezipodnikové transakci nebo eh, označování pro eh, spotřebitele, tak to označování pomáhá spotřebitelům rozlišovat mezi jednotlivými produkty v tom druhém případě a v tom prvním případě eh, mají dodavatele určité specifikace, které musí naplnit a o tom se spotřebitelé nedovědí. Takže existují tyhle ty eh, kolektivní eh, normy, které například vytváří velké eh, maloobchodní řetězce a které mají nesmírné dopady na národní i mezinárodní trhy. Jsou to věci jako IBS, Global Gap, GFSI. A vzhledem k tomu, že jsou rozšířeny po celém světě poměrně široce, nebo že byly rozšířeny poměrně široce, tak je docela zřejmé rychle, co se po zemědělských výrobcích požaduje. Tyto standardy jsou vydávány paralelně k platným regulacím, platným nařízením a často jsou ještě přísnější. Takže oborové normy, průmyslové normy a veřejná regulace často spolu souvisejí. A tak to musíme vlastně vnímat náklady na zdravotní standardy v tomto světle. Takže k nákladům na dodržování těch předpisů. Samozřejmě ty oborové a veřejné normy a jejich souvislost komplikují e, výpočet nákladů na dodržování těch jednotlivých předpisů. Protože existuje takový e, různý počet způsobů, jakým e, výrobci vytvářejí své požadavky, protože zákonodárci jim nechávají výrobcům prostor tedy pro to, jak uspořádat svůj vlastní provoz. Výrobci si často vytvoří své vlastní oborové normy a nebo jdou cestou předepsanou zákonodárcem. Někdy eh, tak jdou, protože eh, jinak na daném trhu být nemohou. Je zajímavé, že existuje velice málo studií o přímém dopadu dodržování veřejných, eh, tedy hygienických norem. Víceméně existuje akorát HACCP, co by základ Takže neexistují eh, žádné eh, rozsáhlé eh, vědecké poznatky o nákladech na dodržování, které by mohly ovlivnit debatu o regulaci bezpečnosti potravin. A to navzdory všem těm oborovým normám, které musí dodavatelé v oboru plnit. Pokud přijmeme tu určitou úroveň bezpečnosti potravin. To znamená, že řekneme, že to bude, dejme tomu, úroveň bezpečnosti potravin EU, tak se musíme e, zabývat e, snížením nákladů e, na dodržování těchto předpisů, protože by to mohlo vést k buď vyloučení některých výrobců z některých trhů a nebo ke zvýšení nákladů. Tohle eh, není věc, kterou by se často zabývaly terénní nebo případové studie. Oborové normy, a to bylo dokázáno, vylučují drobné výrobce a dodavatele z Jak tedy dál? Myslím, že musíme se pokusit vylepšit lepší pokyny ke správným postupům a tyto eh, pokyny by vlastně neměly být přísnější než eh, legislativa ve stávající eh, formě. Musíme také se zabývat tím, jak zlepšit produktivitu. Například tím, že budeme zlepšovat ty správné postupy vedení v návodech, jak správně vést podnik. Jinými slovy, snížit náklady na dodržování předpisů, eh, toho můžeme dosáhnout tak, že se eh, jednotliví hráči budou koordinovat, ať už vertikálně nebo horizontálně. To může ovlivnit eh, zdravotní rizika a také to může snížit náklady na dodržování tedy předpisů na druhou stranu a transakční náklady. Tolik tedy k nákladům. K tomu, jak je snížit. Když se teď podívám na konkurenceschopnost, podíváte se na konkurenceschopnost pouze z hlediska nákladů, tak eh, nadbytečně zjednodušujete problematiku, protože v některých eh, sektorech trhu eh, dochází k selhání trhu, kde, protože tam je zřejmé, že výrobní náklady vůbec nekorespondují s bezpečností. Sektory se liší, ale trhy jsou v současné době čím dál tím segmentovanější, rozmanitější. Souhlasím s předřečníkem, který uvedl, že vzhledem k tomu, že stále více eh, trhům a dodavatelským řetězcům dominují maloobchodní řetězce, dochází k těmto věcem, o kterých hovořím. Takže ti velcí hráči hm, vykonávají obrovský eh, vliv na náklady těch, na cenu těch primárních materiálů v zemědělsko-potravinářském sektoru. Trh, mohu-li to tak říci, je čím dál tím méně spotový a čím dál tím více eh, je to eh, trh eh, smluvní, který určují nebo ovlivňují velké malou obchody. Znamená to, že eh, systémy, které mají eh, regulovat zemědělství, by se měly začít posouvat eh, směrem tedy k sektorovému pohledu. Tam, kde jsou velké, velké zkreslení, je třeba zajímat se typem trhu a typem eh, sektoru. Například, eh, jestli je tam třeba jenom regulace ze strany veřejného orgánu, jestli ten trh funguje na eh, základě nějakých oborových norem. Situace se také bude lišit důsledku úspor z rozsahu. Bohužel tady také neexistuje mnoho eh, empirických studií, tak abychom si mohli udělat představu o eh, různých typech výnosů na různých trzích. Měli bychom dělat eh, rozdíly mezi výnosy v daném sektoru a distribucí těchto výnosů. A tím myslíme vlastně příjmy výrobců, výrobců, kteří se snaží zaručit bezpečnost potravin. Teď něco eh, stručně k té otázce nekalé soutěže. Například mezi zeměmi, které mají různou úroveň regulace bezpečnosti potravin. Chtěl bych se držet jednoho příkladu. A sice generických produktů. Tyto produkty se nerozlišují podle kvality. A spotřebitelé tedy nevědí, odkud nějaký takový produkt pochází. Ale určité výrobní řetězce mohou obsahovat eh, více eh, rizika eh, než jiné vzhledem k bezpečnostní legislativě. Všechno, co tady říkám, je samozřejmě hypotetické. Pardon, závisí to tedy na různých eh, podmínkách, protože jsou oborové normy, eh, se kterými musí jednotliví výrobci se, se vypořádávat. Teoreticky všichni výrobci musí dodržet všechny normy, které platí v EU. Nicméně my se musíme snažit zajistit, aby výnosy byly distribuovány eh, rovnoměrně do každého sektoru, tak, aby výnosy výrobců odrážely jejich snahu investovat do bezpečnosti. Proto by evropské orgány by neměly eh, přelížet konkurenceschopnost a dobré fungování na trhu, když se zabývají konkurenceschopností nějakého výrobce. A teď se podívejme na dovoz. tam, kde eh, není třeba eh, tedy certifikát o dovozu a nebo výrobky nejsou předmětem pravidel dohledatelnosti, tak tam může nekalá konkurence sehrát velkou eh, roli, zejména v případě, že nejsou příliš ideální hraniční kontroly. Jak jakým způsobem zabráníme produktům, aby se dostali na trhu, pokud neplní nějaké standardy. Musíme posílit kontrolu na hranicích a zajistit harmonizaci po celé Evropě. Pokud budou existovat eh, pořádné kontroly, tak to samozřejmě může se dát dvojí Může to eh, zajistit občanům zdraví, ale také to eh, zdůrazňuje bezpečnostní model, který si zvolila Evropa se členskými státy. Dobrý eh, monitorovací systém by také eh, zajistil spravedlivou konkurenci pro eh, výrobce z EU, zejména pokud jde o dohledatelnost. Teď se podívejme na generické, nebo na eh, vývoz generických výrobků z EU. Tady máme problém. Výrobce tady čelí určitým rizikům. Neexistuje mnoho kvantitativních studií, které by prokazovaly, vazbu mezi eh, ztrátou podílu na trhu a dodržováním nařízení EU, které se týkají eh, zdraví a veřejné, tedy veřejného zdraví a bezpečnosti potravinové a také nebo, nebo hygienických a rostlinně-lékařských předpisů. A tím se musíme zabývat. Nemusíme snižovat náklady tedy na dodržování těch jednotlivých předpisů tím, že budeme volit eh, vhodné mechanismy dodržování. Partnerství veřejného a soukromého sektoru při stanovování eh, norem a vytváření eh, pokynů ke správným postupům by tady možná byl dobrý nápad. Takže pokud to mohu tak říct, je takové právo veřejných orgánů přeskoumávat toho, co dělá daný, dané odvětví na přistanování svých oborových norem. A na druhou stranu, pro průmysl, aby tedy pro eh, to dané odvětví, aby mohlo posuzovat státní regulaci. Musíme přijít se správnou kombinací mezi eh, samoregulací a legislativní regulací tak, abychom mohli zaručit jak požadovanou bezpečnost, tak, abychom eh, umožnili trhu eh, fungovat a také umožnili spravedlivou distribuci hodnot na tom trhu. Další možností k odlišení generických produktů prodávaných eh, výrobci ze třetích zemí bylo, by bylo označování tak, aby eh, spotřebitelé věděli nebo znali nižší bezpečnostní standardy pro daný eh, produkt. Je důležité, aby si spotřebitelé mohli uvědomit ty, to, jak různí výrobci se různě moc snaží o bezpečnost svých výrobků. úroveň bezpečnosti v EU je něco, co, eh, nebo to chtějí eh, spotřebitelé a to musíme bránit, ale musíme snížit náklady na dosažení těchto, nebo této úrovně, a to jak pro eh, soukromé subjekty, tak pro subjekty státní. Evropský model může zaručit vysokou úroveň bezpečnosti pro spotřebitele, za podmínky, že se posílí hraniční kontroly. To si myslím, že je velmi podstatné. Za třetí, posledních několika letech jsme byli svědky řady krizí. A já nevím, jestli evropské produkty by nemohly představovat eh, budoucí eh, bezpečné útočiště pro eh, vlastně budoucí globální výrobu. To by znamenalo, že výrobci z EU budou napřed a přizpůsobování se nařízení možná bude krátkodobě stát peníze, ale dlouhodobě to bude eh, konkurenční výhoda. Děkuji. Grazie, signor Amudi. Děkuji mnohokrát. Pane Hamudi, domnívám jste, že jste také ve vaší přednášce poukázal na to, jaké kroky musíme podniknout pro to, abychom mohli vytvořit správné komunikační systémy eh, pro spotřebitele, abychom je informovali o těch nezbytných normách. Tím jsme ukončili kolo expertů a nyní přejdeme k diskusi. Již tady mám seznam řečníků, kteří se přihlásili. A potom mám další ještě, kteří čekají na slovo. Takže prosím, první má slovo. Mluvíme o třech obšarach. Takže tady, je, tady jde o tři věci, o kterých je řeč. Konkurenceschopnost, bezpečnost potravin a e, normy, které s tím souvisí. A evropský zemědělský a potravinářský model, udržitelný tedy model. mohou tyto tři oblasti být zájemně eh, sladěny? Mohou koexistovat? Který z nich je nejdůležitější? Nejdůležitější je pochopit, jsou pochopitelně eh, normy bezpečnostní. Ty ostatní dvě složky by měly být podpůrné, zatímco bezpečnost musí být povin, povinným požadavkem. A e, těžko se lze představit, že bychom je mohli všechny vzájemně sladit. Pan komisař Čološ řekl, že nemůžeme uvalovat na lidi vyšší nároky, vyšší požadavky a že ty normy, které teď máme, vzešly v podstatě od spotřebitelů. Ovšem otázkou je, zda trh je schopen zaručit bezpečnost výrobku. Pokud ne, pak musíme na trh uvalit pravidla. A pokud to bude mít nějaké dopady na trh, na obchod, tak jaké? Hovořili jsme také o dovozu výrobku do Evropské unie za podmínek, kdy tento výrobek je podroben jiným normám vně Evropské unie a uvnitř, třeba z Ruska. Pokud dovážíme takové výrobky, které vznikají za nižších standardů než u nás, pak tím podkopáváme vlastní trh. Takže jaká zvolíme kritéria? To, že jsme společně v Evropské unii, je ku prospěchu nás všech. Máme společné sdílené normy, a kdykoliv jsme dojednali nějaké obchodní dohody s Ruskem, nebo jsme hovořili o různých rozdílech, tak jsme byli schopni se odvolat na naše normy, takže to pro nás bylo výhodné. Mě by zajímalo, jestli i regionální produkty musí plnit tyto normy stejně jako další výrobky, protože někdy jsou výrobní metody tak specifické, že se na ně bezpečnostní normy nevztahují. Ty metody výroby jsou někdy tak místní a místní výrobci si často stěžují, že je pro ně těžké splnit všechny bezpečnostní nároky u těchto regionálních výrobků. A Jeden způsob, jak omezit náklady, je sjednocovat výrobní prostředky ze strany několika výrobců, ale nezapomínejme, že tato koncentrace může mít pozitivní ekonomické výsledky, ovšem zároveň sebou nese určité riziko například pro životní prostředí. A pokud jde o e, koncentraci na úrovni malobchodního prodeje, tak ta má negativní dopady na trh, protože tím vzniká dominantní postavení. My jsme se již zabývali otázkou koncentrace obchodu e, v rámci globalizačních trendů a myslím si, že je to něco, co musíme bedlivě sledovat. Nemůžeme všechno držet pohromadě. Někde budou muset být ústupky. Děkuji a nyní eh, paní poslankyně Garcia. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěla zaprvé poděkovat za přítomnost španělské ministrině zemědělství, předsedkyně rotujícího předsednictví pro zemědělský sektor a také poděkovat panu komisaři za to, že přišli mezi nás, eh, což je velice významné, protože já již tady pracuji celé roky a ne vždy byli přítomny tak významné osobnosti v semináři, který nás tak zaujímá. Také jsem chtěla poděkovat eh, třem expertům. Domnívám se, že nám tady přednesli velice zajímavá slova. Eh, první reflexi, kterou jsem chtěla učinit, je, že jak zemědělci, tak pěstitele, pěstitele tak chovatele jsou, mají jasno v tom, že musí být konkurenceschopní. Eh, ale otázka je, abychom je nechali, abychom jim dali možnost být konkurenceschopní, aby ty normy, které jim nakládáme, jim umožnily zůstat konkurenceschopní k těm dalším. A proto se obrací na nás jako na své zástupce v tomto parlamentu. Proto se mi zdá velice zajímavé to, co řekl pan komisař o vyjednávání ve Světové organizaci obchodu a také eh, pro ta bilaterální vyjednávání. Máte pravdu, pane komisaři, že je třeba překonávat obchodní bariéry ale ví jednu věc, které nerozumím, jak to, že je možné, že jako překážku stále ještě máme, že členské státy eh, prostě nedospějí k bilaterálním vztahům. Víte, ve Španělsku, paní ministrině, že tady máme <coughs> permanentní konflikt s komunitárními výrobci, kteří si stěžují, že Maročtí výrobci nesplňují normy, ale je to celá řada kilometrů, která nás dělí od těchto marockých výrobců a máme tady příliš málo kontrol eh, protože tady máme neustále oznamování porušování norem. Ale co můžeme udělat, když nemůžeme mít eh, nějakou společnou kontrolu na hranicích, jak můžeme zajistit, aby všichni splňovali a dostáli všem normám? Vždyť na to také poukázal pan poslední řečník, pan Hamudi řekl něco obdobného. Čili tady skutečně máme problém a také máme problém, abychom vyžadovali od třetích států plnění požadavků. Ale je to povinnost, když je to povinnost pro komunitární výrobce, tak já nesouhlasím s tím, co řekla paní Perony, protože ona řekla, že Evropská unie vyžaduje uspokojit komunitárního spotřebitele. Ale co eh, se, o co se snaží Evropská unie? Já si myslím, že naším cílem není spotřebitel, protože pakliže, kdyby naším cílem byl evropský spotřebitel, pak výrobci ze třetích států už by dávno byli museli splňovat stejné normy v oblasti bezpečnosti potravin. Bývali by museli mít stejné množství požadavků s ohledem na fitosanitární aspekty, ale nemají je. Nevím, zda to víte, ale taková země jako Maroko eh, například eh, eh, používá pesticidy, které jsou zakázány v Evropské unii a přitom dováží své produkty do Evropské unie. Víme, že k tomu dochází na základě dohod, které jsme podepsali. To znamená, Tady prostě se používají pesticidy, které jsou nebezpečné pro eh, životní prostředí a dováží se do Evropské unie. No ale v tom případě tady zhoršujeme pozici pro výrobce v Evropské unii, který nemůže používat tyto produkty. A víte, že tady prostě máme veliké znepokojení mezi výrobci a to je problém, se kterým se potýkáme. A jedna věc, kde absolutně souhlasím s panem Espony, je, že zemědělství musí být strategickým faktorem. Nejenom pro to množství pracovních příležitostí, které skýtá, nejenom pro své tradiční místo, které má, ale protože nám musí zajistit dostatečné množství potravin za rozumné ceny pro populaci Evropské unie. Proto musíme bojovat proti kolísáním cen. A aby veškeré ty otázky, ty nástroje na trhu, které jsme měli dříve a nemáme je teď, na neštěstí po pěti letech prostě eh, opouštíme tyto nástroje a je to škoda. Já si myslím, že přidaná hodnota, kterou má jak komunitární výroba, tak vůbec zemědělsko potravinářský evropský model je právě v inovaci a na to se musí soustředit také náš zemědělec a na to se musí také soustředit celý zemědělsko-potravinářský průmysl. Je třeba je chránit. A když dnes hovoříme o těch důležitých aspektech. Máme tady skutečně enormní hospodářskou soutěž v distribuci produktů i v primární výrobě a je třeba hovořit jasnými slovy a říci, že výhody hospodářské soutěže musí sloužit pro všechny, protože Máli farmaceutický průmysl monopol na to, ehm, aby eh, mohl prostě eh, eh, distribuovat své produkty, nevím, proč to nemůže mít zemědělský sektor, protože dovolíte-li mi tedy to tak vyjádřit, aby vůbec tyto produkty byly připouštěny na trh, protože dochází k velkému zneužívání a hraje se skutečně s velkým množstvím pracovních míst v této oblasti. A tady tato otázka si zaslouží naši pozornost. Hm, naši, nejenom na pozornost Evropského parlamentu, ale také Rady a komise. Děkuji vám mnohokrát. A nyní má slovo pan Danelis. Grazie, signor presidente. Kyria proedre. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za to, že jste se dostavili. Jsem rád, že tu jsou i s námi experti. Začíná být stále více zřejmé, že cíle, které jsme si vytyčili v zemědělské politice, nejsou doprovázeny vůlí k jejich splnění. Například jsme si vybrali kvalitativní model zemědělství, ale aby to fungovalo v, na, v rámci volného trhu, jsou k tomu zapotřebí tyto věci. Za prvé, Evropská unie musí výrobci nějakým způsobem vykompenzovat vyšší cenu, vyšší náklady na produkci. A za druhé, předpokládá se také, že eh, producent bude moci spotřebiteli nějakým způsobem v rámci označování komunikovat tu diferenciaci toho výrobku. Ale zatím nic takového neexistuje protože je to považováno za nepřímou bariéru volnému obchodu. Takže zatím se počítá spíše s přístupem nízkorozpočtovým, založeném na volném obchodu, kdy se vychází pouze z principu nekalé soutěže. Je, zvažuje se pouze druh produkce a její velikost. Ovšem spotřebitel nemá k dispozici potřebné informace třeba o zeměpisném původu toho výrobku a nebo způsobu jeho výroby. U geneticky modifikovaných výrobků nedostatky v označování vedou spíše k matení spotřebitelů, protože do jaké míry spotřebitel třeba ví, kolik výrobek obsahuje geneticky, jaké procento geneticky modifikovaných výrobků, jestli je to pod 0,9%. Velmi často se to, to označování nevyžaduje. Víme, že dochází k někdy koincidentálním kontaminaci, ke které může dojít velmi snadno. Také je tu otázka dopadu geneticky modifikovaných organismů na biodiverzitu. Měli bychom umožňovat prodej pouze výrobku s osvědčením, které neobsahují GMO v žádném, na žádném stupni výrobního řetězce. Takže já se chci zeptat na to, jaké jsou další kroky, jak můžeme řešit všechny tyto nedostatky a rozpory i se zohledněním soudů a omezení, Evro- a omezení Evropské unie eh, na poli VTO. Děkuji. Děkuji mnohokrát a nyní Jose Bové. Oui, bonjour. Ano, děkuji. A děkuji vám, pane předsedo, paní ministrině, pane komisaři, který Pan komisař tedy musel odejít, ale myslím, že diskuze byla zahájena. A trochu jsme v těch jednotlivých prezentacích zapomněli na velmi klíčové aktéry. A to jsou různé spotřebitelské spolky, různá hnutí, ať už environmentální nebo zemědělská, protože otázka kvality, otázky sanitární, se eh, vždycky, vždycky vycházely od hnutí, které kladly otázky. Můžeme zmínit hormony, GMO a také o celé řadě dalších témat, kde právě tato vůle, která vzešla ze spodu, vedla potom k vytvoření pravidel. A máme tady na stole jedno téma, které jsme již zmínili, když jsme ho neprobrali eh, dopodrobna, a to je třeba klonované maso, jestli ho akceptujeme nebo ne, jestli to odpovídá evropským normám. Já si myslím, že v dnešní době většina v, parlamentu i na úrovni veřejnosti odmítá klonované maso. Je tu také diskuze o nanočásticích v, ve výživě, to je rovněž diskuze, nevracím se teď ke geneticky modifikovaným potravinám, protože to už tady padlo. Můžeme také hovořit o tom, o čem se bude hlasovat a e, příští týden, o e, tr- tom mase, které um, kde umožňuje vznik masných výrobků, které e, aglomerují různá masa. A m, jsou to problémy, kterým čelíme z celkem zřejmých důvodů, že v rámci mezinárodních dohod, ať už je to v rámci VTO, a myslím především VTO, nebo Codex Alimentarius, v dnešní době není nástrojem, který by nás chránil, ale je to naopak nástroj, který rozšiřuje možnosti činností, které v podstatě neexistují v našem rozsahu Eh, působnosti, pokud jde o kvalitu. Můžeme třeba do vína přidávat 180 eh, různých přídatných látek a kodex alimentarius je vším než jiným než demokratickou institucí. Jsou to firmy, které vlastně před, zastupují státy v kodexu alimentáriu. Je tu příklad eh, jednoho státu, který není v Evropské unii, Švýcarsko, jehož zástupci v kodex alimentáriu jsou ve skutečnosti zástupci velkých agrochemických eh, podniků. Takže tady stojíme před skutečným problémem na úrovni VTO a NOREM. Také je tu otázka eh, různých dohod, protože několikrát jsme byli svědkem, svědky toho, je to také vysvětlení některých problémů, na které jsme narazili a o kterých jsme se zmiňovali teď odpoledne. Vyjednávání, které k ničemu nevedly od, od Douha, tak hodnota v podstatě mezinárodního obchodu je tím jediným a zemědělský, evropské zemědělství je obětováno na oltáři různých aktivit komerčního charakteru. Systematicky e, se s těmito otázkami setkáváme a jsou to velmi důležité otázky, protože máme tu například dovozní normy, proč nám chtěli Spojené státy dovážet to maso z hormony? Protože, nebo z Brazílie, z, Ar- z Argentíny, všichni vědí, že jsou tu problémy, které se několikrát dostaly na stole tady na výboru. Ale zároveň máme možnost uplatnění jiných překvapivých norem na bilaterální úrovni. O tom jsme nemluvili, protože to je jiné téma, to je otázka cukru. Evropská produkce cukru. Dovážíme třtinový cukr, 20% cukru Evropa dováží. No dobře, můžeme si ale položit otázku, proč v mezinárodních dohodách dáváme právo vývozu cukru i zemím, které žádný cukr neprodukují, třeba Peru. To je typické pro tyto dohody, které nefungují. A abychom to znovu vyvážili, musíme řešit i jiné téma. Když hovoříme o vlastních normách, tak ty je potřeba ještě zlepšit a zvýšit. Ale je potřeba také, aby evropští obchodní aktéři kladli důraz na to, když se někam vyvází, vyváží. Třeba do nedávna takové firmy Některé firmy, třeba francouzská firma, která vyváží do Afriky a které často jsou, dostávají dotace, vyváží kuřata a nejsou tam vůbec žádné prostředky jejich uchovávání v chladu, to znamená, dochází k rychlému rozkladu. My je sice nejíme, protože to jsou kuřata, která jsou vyprodukována za tři týdny. Na evropský trh nejdou, jsou to produkty, které jsou pouze na vývoz do třetích zemí, do chudých zemí. Můžeme akceptovat, že evropské podniky vyvážejí výrobky, které my sami nemůžeme jíst. To přece není normální. Já si tudíž myslím, že je důležité, abychom měli přísná pravidla, aby je všichni akceptovali, ať už jde o dovoz nebo vývoz. Děkuji vám. Grazie, Josebové. E adesso Garcia Perez. Děkuji a nyní Garcia Perez. Děkuji, pane předsedo. Za prvé jsem chtěla poblahopřát za tu iniciativu svolat tento seminář. Chtěla jsem poděkovat za všechny příspěvky, jednak z úst expertů, ale také z úst pana komisaře a z úst paní předsedkyně rady. Domnívám se, že toto je zásadní okamžik, kdy otvíráme naprosto jasnou debatu s konkrétními návrhy. Říkám to proto, že se v současné době snažíme eh, pracovat nad těmito tématy, přinášet je na stůl ale domníváme se, že díky příspěvkům rady v této oblasti a díky příspěvku komise a díky snaze samozřejmě tohoto parlamentu budeme schopni poskytovat odpovědi na ty velké neznámé, které v současné době máme na stole. Jsem si jistá, že všichni sdílíme tu nezbytnost přidané hodnoty, které má ten evropský zemědělsko-potravinářský model, že jsme tady prostě nastolili významné standardy, jako například dobré životní podmínky zvířat, ekologické aspekty a tak dále. Samozřejmě, že jsou pozitivní, ale Samozřejmě, že také způsobily eh, určité oslabení konkurenceschopnosti evropských zemědělců, eh, protože evropští zemědělci eh, to zdůrazňují při každé příležitosti, kdy mohou. A v současné době se otevírá debata o budoucnosti společné zemědělské politiky a domnívám se, že je důležitější než kdy jindy, abychom díky této realitě právě Eh, obhájili silnou společnou zemědělskou politiku, která bude čelit výzvám v této oblasti, protože tady panuje poměrně velká nejistota. Je třeba stabilizovat tento sektor. Hovoříme o zemědělském sektoru jako o strategickém sektoru Evropské unie, ale právě proto je nutno také zohlednit tento aspekt. Vždyť si uvědomujeme, že evropští zemědělci eh, produkují veřejný statek a díky tomu musí být také odměňováni. Já si myslím, že proto to už samo o sobě ospravedlňuje společnou zemědělskou politiku a je třeba to vysvětlovat evropským občanům. Nejrůznější. Zazněly tady nejrůznější návrhy eh, důležité, které by měly být zohledněny. Hovořilo se o zlepšení na takové té zprávy věcí veřejných v celém světě, eh, zohlednění eh, těchto aspektů v mezinárodních dohodách eh, a promoce, taková ta, hm, jak si poskytování reklamy evropským zemědělským produktům, zjednodušení a transparentnost v normách, lepší regulace, co se týče trvalé ekonomické udržitelnosti, odstraňování překážek Možná, že každá, v každé z těchto otázce um, budeme schopni nejenom je formulovat na papíře, nejenom uh, prostě nastolit určité iniciativy, ale snažit se to dotáhnout a proto očekávám, že na příštím zasedání rady uh, dojde k završení úsilí, na kterém již pracujeme v tomto parlamentu, aby se nám podařilo nalézt řešení na problémy, které v současnosti máme. A již tedy se blížím k závěru. Eh, já bych ráda ještě zopakovala, že tady je veliká nejistota mezi evropskými zemědělci, kteří potřebují vědět, <clears throat> že my v institucích si uvědomujeme problematiku, o níž hovoříme a že dáváme bezpodmínečnou podporu této přidané hodnotě evropského zemědělského, zemědělsko-potravinářského modelu a že se snažíme o to, aby konkurenceschopnost nebyla problémem pro budoucnost Evropské unie. Děkuji vám. My eh, všichni eh, pracujeme společně eh, intenzivně na tom na radě, abychom tohle mohli co nejdříve převést. Martin Mercer, paní ministrině, pane předsedo. Já si myslím, že celá tahle eh, debata je tak trochu rozpolcená, protože na jednu stranu si tady stěžujete, že eh, standardy ovlivňují konkurenceschopnost evropského zemědělství a druhou stranu eh, pan komisař jasně říká, že přirozeně vysoké standardy jsou také šancí pro odbyt, pro trh, takže se musíte prostě rozhodnout. Já si myslím, že to druhé No, a sice, že eh, standardy eh, jsou určitou zárukou pro eh, mm, spotřebitele, jsou, vede k tomu, že si Evropa udrží svůj trh. Je třeba jasně říci, že 90% zemědělců neobchoduje na světovém trhu, obchoduje na místním trhu, maximálně na národní úrovni. Proto já si myslím, že je třeba se zaměřit na zájem většiny zemědělců v Evropské unii. A neměli bychom dělat jednu věc, tak jako ve spoustě přednášek. Tomu bylo. Abychom se tvářili, že máme jenom superstandardy. I u nás máme celou řadu věcí, které je třeba kritizovat v zemědělské politice. Máme například masivní koncentraci v chovu zvířat, což rozhodně není ku prospěchu zvířatům potom mm, čím dál tím více e, předpisů e, vyřazujeme a musíme zcela jasně e, říci, o čem hovoří zemědělci v posledních deseti letech. Jsme přišli o 25 míst zemědělství, takže musíme si opravdu stanovit určité cíle pro naše zemědělství. Proto mi je tady ještě jedna věc. Hodně se hovořilo o mezinárodních dohodách. Já se obávám, že eh, rostoucí počet bilaterálních dohod eh, spíše vede k tomu, že se, eh, že se odbourávají standardy, které by byly platné univerzálně. A potom k té situaci ve Španělsku, jak tady říkala paní ministrině. Je tady otázka uplatňování geneticky modifikovaných organismů ve Španělsku. Máme tady celou řadu stížností, že standardy ve Španělsku, pokud jde o eh, geneticky modifikovanou eh, kukuřici eh, a její použití ve Španělsku jsou velice omezené a že se omez, že se tím ohrožuje ta výroba bez geneticky modifikovaných organismů. A španělské předsednictví zatím na to nereagovalo. My jsme se na to ptali a já bych byl docela rád za odpověď. Protože v evropské legislativě máme také e, zakotvené právo na koexistenci, že všichni musí mít šanci na existenci a nejenom určitý e, zemědělský model, který funguje s geneticky modifikovanými organismy. Teď vše, pane předsedo. Děkuji, Martine. A nyní paní McGuinness. Děkuji, pane předsedo. A děkuji jak radě, tak komisi, tak eh, dnešním řečníkům. Začnu tím, že poukážu na otázku, na niž zde nepřímo poukázali ostatní, ale já to řeknu přímo. Rozhodnutí komise z minulého týdne znovu zahájit vyjednávání o asociačních eh, dohodách se zeměmi z Mercosuru. Navzdory eh, varování eh, komise samotné, že to bude mít ničivý dopad na určité části zemědělství. Děje se, dělo, děje se to bez veřejné debaty tady v parlamentu nebo někde eh, jinde. A je třeba na to poukazovat. Eh, rozhodně mě neujišťuje to, co eh, říká paní předsedkyně nebo paní zástupkyně rady, že se budou řešit negativní dopady na zemědělství. Máme velké problémy, nebo budeme mít velké problémy v oblasti chovu dobytka, pokud se nějaké dohody dosáhne. Já si myslím, že my se musíme zaměřit na širší standardy než jenom na bezpečnost potravin. Jde tady o standardy, které v mnoha ohledech eh, zacházejí dále než eh, základní bezpečnost. My jsme eh, se rozhodli prostě jít do větší dálky i šířky. A nevím, že pokud budeme dělat, jestli, když budeme dělat bilaterální dohody, a chápu, že tady kolega vyjadřuje určité obavy z nich, tak si nejsem jistá, jestli obrátím, ubráníme naše výrobní standardy. V minulosti jsme to eh, neudělali, například v souvislosti s Marokem, pokud jde o pesticidy, také to musím zmínit v souvislosti s hovězím z Brazílií. Komise eh, umožní eh, dovoz hovězího z statků, které eh, mají 10 tisíc eh, kusů a najednou už můžeme sem eh, dovážet jenom ze statku se tisíci kusů. Má to takový rozměr řecký, řecké tragédie. Mm, zákonodárcům se líbí vyšší standardy, ale nechráníme naše zájmy vůči, kvůli konkurenceschopnosti vůči importům. Prostě naši zemědělci nevydrží na trhu, pokud na ně trh nebude připraven, nebo za ně nebude připraven platit. Eh, také eh, uplatňujeme přísné standardy v oblasti pesticidů a já to vítám, parlament se tady snažil, ale pokud sem potom eh, pustíme výrobky ze třetích zemí, kde se používají substance, které jsou zakázané u nás, tak nemáme důvěryhodnost a to musíme řešit. Také chci poukázat na otázku blahobytu zvířat, pohody zvířat, pardon, my v Evropském parlamentu to vítáme, takovou tu myšlenku. Pokud jde o klecové chovy, tak ty se eh, například budou brzy eh, zakazovat, ale nevím, jak daleko členské státy všechny pokročily v eh, uplatňování tohoto zákazu. Jde o to, že my potom budeme vyvážet prázdné klece a ze třetích zemí budeme dovážet vaječné produkty, protože náklady na investice v těch, do těch příznivějších systémů jsou příliš vysoké zejména vzhledem k hospodářské bankovní krizi v celé Evropské unii. To tež platí i pro eh, výrobu vepřového a řadu dalších sektorů. Já to znovu opakuji. Náš eh, přístup v Evropě je hluboce nesoustavný. Chceme vypadat dobře a vypadáme dobře, ale stojí to obrovské peníze naše výrobce a dovážíme a budeme dovážet více, pokud nebudeme eh, chránit naše vlastní standardy výroby. Nevím, který kolega hovořil tady o volbě společenské. Nicméně já si myslím, že společnost má eh, určité volby, ale musí za ně platit. A myslím si, že musíme agresivněji hovořit přímo eh, se spotřebiteli o nákladech na stále vyšší standardy, které vyžadují maloobchodníci eh, stejně tak jako legislativa a někdo za ně musí opravdu zaplatit. My tady vedeme eh, samozřejmě tuto debatu, protože reformujeme společnou zemědělskou politiku a mně se zdá, že eh, celá ta debata je o eh, tom, že by do budoucna platby měly být více navázané na ekologické záležitosti, opět na vyšší standardy, ale mně se zdá, že zvýšíme náklady na dodržování eh, předpisů pro spotřebitele a eh, povede to ke snížení eh, výroby. A to tady musíme mít na srdci, na paměti, pardon, když hovoříme o zabezpečení potravin. Samozřejmě bezpečnost potravin je také důležitá, ale je třeba obě tyhle věci, zabezpečení i bezpečnost, brát v potaz. A potom ještě zopakuji, pane eh, předsedo, to, co už jsem eh, před vámi říkala mnohokrát, nicméně je to pro nás eh, a pro naše zemědělce životě důležitá otázka. To, že stanovíme vysoké normy pro ně, které oni budou a měli by dodržovat, ale jejich představa, že my chceme dovážet potraviny, které jsou vyrobené za jiných podmínek a oni nebudou chráněni před těmi dovozy, tak to, a, tak to je velice děsivá představa. A, já, a my to neřešíme. A já bych se chtěl zeptat všech řečníků na tuto otázku. Neměli bychom uzavírat žádné kompromisy v oblasti bezpečnosti potravin. Zcela žádné. Nicméně, když zavážujeme tu, zavádíme tu elektronickou identifikaci a všechny to papírování a tak dále, což vždycky nezlepšuje bezpečnost potravin, tak, ale, ale vždycky to musí někdo zaplatit, někdo musí eh, zaplatit tu závěrečnou cenu, tak eh, tohle musíme mít na paměti. Takže znovu zopakuji. Velmi mi na srdci leží ty eh, bilaterální obchodní dohody. A souhlasím s panem Bovem, ne vždycky tedy, ale dnes s vámi eh, souhlasím, pokud jde o, o, o obětování zemědělství. Já myslím, že k němu teď dochází. Děkuji. Děkuji a nyní poslední dva řečníci. Pan Jar a pak pan Kalivanský. Děkuji, pane předsedo. Ještě jednou vám chci poděkovat za tento zajímavý workshop, protože se zaobírá nesmírně důležitým tématem dopad norem EU na konkurence, schopnost agrárního a potravinářského odvětví. Je to tak důležité, protože mnozí si nechtějí uvědomovat tu souvislost. Máme tady dělbu práce, o konkurenceschopnost se stará ekonomika a naše stavební podniky, ale normy EU, to se, tady se nemůžeme schovávat, to je záležitost politiky, to děláme my a v tom případě také neseme odpovědnost a celá řada výroků, které zde zazněly, vlastně byly adresovány nám samotným, není-liž pravda, protože normy a standardy nejsou žádné přírodní zákony ani žádná vyšší moc, ty si stanovíme sami. A teď teprve se dovolím formulovat, v jaké souvislosti to uvádím. Protože nikde nic není zadarmo. Všude je třeba věci zaplatit. A e, s, třeba, s přibývající mírou musíme také uznávat, i když říkáme, že jenom část zemědělsko-potravinářského komplexu se odehrává v globalizovaném světě, jinak samozřejmě Eh, se musíme snažit také o globální řešení globálních problémů a co nám bude platné, eh, když prostě jako v mé domácí oblasti se za každý poražený strom musí zasadit tři další stromy, eh, když se jinde připouští, že se prostě kácejí mm, celé hektary tropického pralesa. A co se týče kontroly látek, to je extrémně důležité na jedné straně, podle toho mota samozřejmě musíme se podívat, zda v té potravině jsou nějaké zakázané látky nebo ne, to považuji za samozřejmost, že to bude, ale musíme být čestní a upřímní sami k sobě a říci, že to také nestačí. E, protože když třeba v jahodě nenajdeme nějaký pesticid, který e, není v jahodě obsažen, Mm, to může také znamenat, že nějaký výrobce ho velice chytře použil. Mm, maso na pánvě také poměrně nevinné. My nevíme, jakým způsobem bylo chová, byl chován ten bík, ze kterého jíme steak. To znamená, musíme také zvážit, jakým způsobem byly chova, byla chována zvířata, jejichž maso potom jíme. A zase další formulace, ale vlastně je to apel na nás samotné. Musíme se neustále znovu ptát, eh, když v rámci evropské zemědělské politiky mm, zavádíme standardy a normy, jak je můžeme transponovat nejenom v Evropě, to je možná ještě snadnější záležitost, protože tady máme mechanizmy a máme tady také platby směrem k zemědělcům, ale je třeba abychom se podívali na to, že požadavky, které klademe našim zemědělcům, musí být splněny také jinde. Ehm, myslím si, že tady bychom měli tedy postupovat daleko obezřetněji a ne příliš krkolomně. A proto ještě jednou děkuji za toto slyšení. Jsem mimořádně zavázan za to, že jste tady tak zřetelně formulovali tu souvislost mezi dopadem norem a konkurenceschopností. Grazie, Jar. L'ultimo intervento. A, děkuji. A na závěr ještě tedy poslední řečník a pak dáme zpátky slovo paní ministrině. Takže prosím. Děkuji, pane předsedo, paní ministrině, dámy a pánové. Kdokoliv v Evropské unii, kdo se zabývá zemědělstvím a kdo jak, občané, kteří o tom něco vědí, také ví, že evropský zemědělský eh, model je eh, skutečně v čele v tom smyslu, že standardy ochrany eh, životního prostředí, bezpečnostní standardy jsou na vysoké úrovni, ale stále uvnitř i vně Evropské unie zbývá ještě odvést hodně práce. Jak pan komisař, tak paní ministrině hovořili o prosazování hodnot evropského modelu v rámci našich obchodních jednání. Ano, samozřejmě. Ale zatím jsme dlouho čekali a mezi tím mnozí naši producenti byli z trhu vytlačeni. Byl jsem rád, že jsem tu slyšel také volání po přísnější aplikaci standardů, které existují uvnitř Evropské unie, vůči těm, kdo chtějí do Evropské unie výrobky dovážet. Zemědělská produkce je rozsáhlý sektor. A pokud bude muset některé z těchto norem dodržet, tak je v sázce její konkur- jeho konkurenceschopnost. Na Ukrajině byly nedávno volby. Ale jejich přístup k evropským normám se nezměnil od voleb bez ohledu na změnu politického vedení. Já jsem chtěl s panem komisařem hovořit o zemědělství na Ukrajině, protože ono má dopad na produkci pšenice nejenom v sousedních zemích, jako je Polsko, ale i ve státech, jako je Francie nebo Německo. A ukrajinský přebytek představoval 20 milionů tun za loňský rok. Pokud do toho započítáme i Rusko, tak je to 50 milionů tun. Takovou konkurenci nezvládneme. Nebudeme schopni ji čelit. A dopady některých rozhodnutí na evropské zemědělství jsou nesmírné. Hovoří se, hovořilo se dnes také o informování spotřebitelů, ale důležité je informovat také výrobce. Jaký dopad by mohlo mít vstup Ukrajiny do, do jednotného trhu? To nemůžeme, nad tím nemůžeme jen tak mávnout rukou. Ze dne na den bychom to nezvládli, musíme se na to připravit. A to si vyžádá leta. Jedná se o reálnou hrozbu, která je de facto na dohled. Je to něco, co by mohlo ohrozit evropský zemědělský model a hodnoty, jimiž se vyznačuje tento model. Děkuji. Děkuji mnohokrát, děkuji všem, kteří hovořili a já bych navrhl, že nyní dám slovo paní ministrini, aby mohla zareagovat na vaše příspěvky a e, potom bych si dovolil uzavřít náš seminář. Nebudou-li další připomínky. Máš slovo, Eleno. Děkuji mnohokrát, e, pane předsedo. E, chtěla jsem tady ujasnit určitá tvrzení, která zazněla na tomto semináři, než se budu věnovat dalším takovým spíše obecnějším úvahám. Některé, některé věci konkrétně. Pan Martinovský tady hovořil o normách týkajících se geneticky měněných organismů a přitom zmínil Španělsko. Ráda bych vám vyjasnila, i když tady rozhodně nyní nejsem jako ministrině Španělska, ale jako předsedkyně rotujícího předsednictví pro zemědělský sektor, ale ráda vám tu informaci poskytnu ve Španělsku se nevyrobil, nedošlo ani k jednomu případu, kde by se zdokumentoval problém s pěstováním kukuřice. Je jasné, že často se objevují určité informace ve sdělovacích prostředcích, ale naše povinnost je prostě zůstat v souladu s realitou a mohu vás ujistit, že v realitě není ani jeden jediný zdokumentovaný problém v této oblasti. Na druhé straně bych vám také ráda řekla, že třeba, že to jsou zatím předběžné údaje, eh, členské státy pravděpodobně tady budeme moci stvrdit, že Španělsko je první země, Eh, která vede v oblasti produkce ekologických výrobků, eh, protože to je vlastně reakce na eh, vaši další poznámku, kde jste hovořil o nekompatibilitě. Já si myslím, že na úrovni Evropské unie je, bychom mohli začít pracovat určitým přístupem koexistence na komunitárním trhu a tím také vytvářet určité komparativní možnosti mezi jednotlivými státy. Další z poznámek, kterou bych ráda učinila, je na adresu eh, paní poslankyně Eras Garciu. Vlastně ve dvojím ohledu. Za prvé, ona hovořila o mizení nástrojů pro řízení, které začaly mizet už tak před pěti lety, ale tady možná došlo k určité chybě, protože já si myslím, že musíme hovořit nejméně o sedmi letech, protože poslední změna byla eh, vlastně v roce 2003. A máme tady určitý problém, protože v Evropské unii čelíme určitému Určitému mizení eh, v oblasti eh, značky kvality. Je třeba, abychom tady zahájili s analýzou. Ve Španělsku už jsme to zahájili. Zda to je důsledkem hospodářské krize kterou zažíváme, anebo naopak, protože eh, eh, prostě spotřebitel se domnívá, že takový jakoby biankošek mu dává určité možnosti. Ale nechci tedy teď rozhodně vstoupit do debaty, zda tedy toto označování máme používat či nikoliv. De las marcas protože v tomto workshopu jistě eh, se o tomto nemá diskutovat, ale myslím si, že to, co jste tady udělala za srovnání jako zemědělské výrobky a farmaceutické výrobky, a promiňte, že použiji španělský příklad, protože nevím, neznám eh, přesně jiný kontext evropský, eh, průmysl, sektor průmyslu a turistiky udělal určitou studii, kde chtěli vystupovat možnou paralelitu mezi investicemi, eh, který dělá který eh, investuje každé průmyslové odvětví do inovací a srovnat to s počtem patentů a zda tady máme nějakou proporcionalitu či ne. A právě sektor zemědělsko-průmyslový tady má jednu z nejpřímnějších souvislostí mezi eh, výzkumem a mezi zaregistrovanými značkami. Eh, znamená to, že celá řada evropských podniků, alespoň z těch, které znám, stejný podnik produkuje jak takzvanou bílou značku, tak také zachovává svoje vlastní označení, diferencované označení. To znamená, jakékoliv přiblížení k eh, procesu výrobního může být identifikováno jak v zemědělsko-potravinářském, tak ve farmaceutickém průmyslu. Samozřejmě za předpokladu, že bude existovat nějaký rejstřík, kde se to bude evidovat, jinak to bude nemožné. Ale nemůžeme tady dělat nějaké změny, protože Eh, ta takzvaná výroba bílé značky může probíhat nejenom prostě v jednom průmyslu, může to být ve dvou eh, řetězcích. Que yo creo que es un poco así la, las que podían. Eh, tady by mohlo dojít eh, k, určit, k, to, a k tomu, co tady zaznělo, že by mohlo dojít k určitému zmatení hm, při tom označování. Já bych tady ráda učinila ještě poznámku, která by možná mohla na pomoci v závěrech, které si učiníte. Já bych si velice přála, aby zemědělství a celý zemědělsko-potravinářský evropský komplex měl minulost i budoucnost. A ta minulost to známe z nemoci šílených krav. A tam jsme se snažili konfigurovat novou normu a abychom ji transponovali do veškerých našich aktivit. Myslím si, že dnes můžeme hrdě konstatovat, že tady máme určitou bezpečnost v eh, nezávadnost v, takřka ve, ve 100% našich potravin, protože jakmile se vyskytne minimální chybička, jakmile se objeví minimální chybička, tak v našem systému dohledatelnosti jsme prostě schopni detektovat, kde k té chybě došlo a proč vznikla. A to poskytuje spotřebiteli vlastně veliký komfort. A promiňte, že teď eh, nehovořím jako předsedkyně rotující rady, ale budu k vám hovořit jako spotřebitelka. My jsme si jako spotřebitelé zvykli na to, že vlastně tady nemáme žádné, žádná rizika. Ale bez pochyby jsme nebyli schopni uznat, že toto úsilí, že já, spotřebitelka, nemám žádné riziko, znamená, že musíme být vděční tomu velkému úsilí, které eh, rozvinuli eh, prostě zemědělci či pěstichovatelé dobytka či rybáři. Je tudíž nezbytné, aby spotřebitel byl dobře obeznámen s touto situací. Ale stejným způsobem můžeme hovořit o pohodě zvířat. A tady také bych ráda hovořila jako pozorovatelka a jako evropská občanka. A když v nějakých sdělovacích prostředcích, normálně to bývá v televizi, tam má vlastně největší vliv, a když tam vidíme určité scénky, eh, například farem a to, co se děje na farmách, tak eh, prostě získáváme určitý smutný dojem, když vidíme, jak se tam nakládá třeba se zvířaty. Ale v Evropě máme také různé diferencované normy týkající se pohody zvířat a z mého pohledu jsme nebyli dostatečně schopni tyto vysvětlit spotřebiteli a vysvětlit mu, že i za to se musí zaplatit. A nepodařilo se nám to v Evropě, tak samozřejmě o to obtížnější, aby se nám to podařilo mimo naše vlastní hranice. A navíc, když eh, si představíme nebo musíme-li čelit nějakému trhu, který je buď rozvinutější, anebo podobný jako náš evropský, tak je situace poměrně snadná. Ale dnes my vstupujeme nejenom do rozvinutých trhů, ale vstup, vstupujeme také na trhy rychle se rozvějících ekonomik, kde tedy máme veliké rozdíly v gastronomii, máme tady velké rozdíly v kultuře a to všechno vlastně způsobuje, že tady máme daleko větší potíže s vysvětlováním. Já se domnívám, že již nemůžeme eh, dát zpátečku. Musíme zjednodušovat normy a musíme je udělat, musíme eh, se snažit spolupisovat na to, aby skutečně byly spravedlivé, aby byly aplikovány všude. A protože víme, že spotřebitel by nám nedovolil, abychom prostě najednou činili nějaké kroky zpět. Když si vzpomenete, například bych to připomněla k airbagům, které jsou ve vozech. V době, kdy se instalovaly, tak už se v Evropě nepřipouštěla výroba automobilů bez airbagu, eh, protože eh, víme, že nám přinášejí větší bezpečnost na silnicích. Ale když chceme, aby to všechno bylo kompatibilní s naší konkurenceschopností, tady domnívám se velice často um, jsme činili eh, určité chyby. A samozřejmě každý výrobek, který k nám vstupuje eh, z oblasti, která je mimo Evropskou unii, musí tady platit ekvivalentní požadavky. Ale prosím pěkně, vzpomeňte si, že já ve svém příspěvku jsem hovořila o té nezbytnosti používat také harmonizované Eh, požadavky. A dovolte, abych to trošku vysvětlila, protože to je možná poněkud technické. Když hovoříme o ekvivalentnosti, a to jsem se eh, na to upozornil také, nevím, jestli to byl pan Žár nebo jeden z pánů poslanců, když hovoříme o ekvivalentnosti, hovoříme o rovnosti cílů v konečné ochraně. To znamená, že to je takzvaná finalistická koncepce. Zatímco, když hovoříme o harmonizaci, tak hovoříme o zhodnosti od počátku a během celého procesu, což je takzvaný iniciální, to je iniciální, čili počáteční koncepce. Řeknuli to jiným jazykem, Eh, který možná používáme obvyklejším způsobem. Domníváme se, že z, my v evropské úrovni jsme eh, schopni vyžadovat reciprocitu, vzájemnost v jakýchkoliv dohodách, které budeme podepisovat. Možná, že tady bych eh, se mohla přiblížit k závěru, abych ještě jednou zdůraznila, že z našeho pohledu a na základě naší zkušenosti máme diferencovaný model. Máme tady model, který můžeme skutečně obhajovat v jakékoliv části světa. Je to model, který má diferenciovanou kvalitu, ale tato kvalita musí být hodnocena, ale také placena spotřebitelem. A to je také naše síla. Síla, která nás může uschopnit k tomu, abychom dováželi nejenom v rámci Evropské unie, ale abychom naše výrobky vyváželi ven, ale za podmínek rovnosti. A tyto podmínky rovnosti často nemůžeme dosáhnout, když chceme vyvážet, protože to jsou to nejsou třetí, kteří o to žádají. Ale jinak jsme schopni představovat eh, tyto naše požadavky a představovat náš vnitřní trh. A pro blaho všech, a tady bych si dovolila říci vlastně něco obecného, od zemědělce eh, přes chovatele, dobytka, tak jak na to poukázala již paní poslankyně Garcia Perez. Je třeba, aby Tady došlo ke kompenzaci této diferenciované výroby, ale musí to dospět až ke konečnému spotřebiteli, protože jinak by prostě poklesla, požada, poklesl požadavek na naše výrobky. Já si myslím, že tady čelíme velké výzvě, ale můžeme to udělat, jsme schopni, protože se nám podařilo dosáhnout diferencované kvality, dohledatelnosti Podaří se nám jistě získat i mezinárodní trhy. Myslím si, že máme vynikající scénář a sice nezávisle na těch bilaterálních dohodách, které mohou být podepisovány na evropské úrovni, budeme v nové společné zemědělské politice 2013 pokračovat tak, aby posilovala naši společnou zemědělskou politiku protože eh, je to naše tradice, naše zkušenost nám velí, abychom skutečně eh, pokračovali v tom dál navzdory těm menším chybám, které jsme učinili, protože ty zásluhy jsou daleko větší. Ale samozřejmě i z těch chyb se poučíme a eh, posílíme se z nich. Proto abychom mohli z každé krize učinit příležitost a Tady v tomto ohledu můžete počítat se španělským předsednictvím a jistě eh, budeme pokračovat v našem úsilí jako pouhý člen Evropské unie. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, za toto příležitost k vám prohovořit. Páni poslankyně, páni poslanci, děkuji vám. Vím, že tady čelíme velké výzve, ale eh, je to eh, nesmírně a budeme kráčet směrem ke konzolidovanější Evropě. Děkuji. Já bych rád poděkoval eh, všem a zejména tedy eh, komisaři Čološovi, Aleně Spinoze a samozřejmě také odborníkům paní Meganis, prosím. Já vím, že už je pozdě a já chápu, že bychom eh, měli skončit včas, ale Hovořilo se tady o eh, těch vyjednáváních s Mercosurem. Mohla by se k tomu rada, prosím, přesto vyjádřit, že už je takhle pozdě? Prego. OK, honorevole McGuinness. Elena tiene la... No, děkuji. Informace, kterou vám mohu dát, a nemýlím-li se, tak tato informace je asi 24 hodin stará, víceméně 24 hodin Eh, protože víte, že tady to se může měnit, je, že pravděpodobně na příštím zasedání dojde k politické dohodě nad tím, aby se zahájila tato vyjednávání. Hovoří se o dvou tématech v této oblasti. Je to dohoda se zeměmi Střední Ameriky Eh, což postupuje poměrně zrychleným rytmem a dohoda s Mercosurem, kde od doby španělského předsednictví existuje snaha dospět k politické dohodě zahájit vyjednávání. Zatím se nacházíme tedy v tomto scénáři, který může být realizován či nikoliv. My se domníváme, že ano, že by k tomu mohlo dojít eh, za, na, za ty necelé dva měsíce, které ještě zbývají španělskému předsednictví. Děkuji. Takže teď už eh, jenom poslední otázka, která jsme zodpověděli. A já bych to asi uzavřel tak, že vám připomenu, že eh, chápu to, jak eh, dokonale do sebe zapadá celá řada těch projevů, které jsme zde dnes vyslechli a závěry paní ministrině. Takže vám všem mnohokrát děkuji. A já jsem si všimnul toho, jak se dobře eh, informovaní o eh, následujícím. My nechceme, aby naši konkurenti trpěli nekalou konkurencí eh, danou nedodržováním evropských norem těmi, kdo se pohybují na evropském trhu. Myslím si, že ty příklady, které Elena Espinoza hovořila, zmínila o airbagy v autech e, jsou e, mluví sami za sebe. Nedokážeme si představit, že bychom do, dováželi e, automobily, které by neplnily evropské normy a myslím si, že v potravinách můžeme hovořit o tom též. A je to také komunikační problém. Musím vědět, jak informovat spotřebitele o potřebě vědět, že daný produkt splňuje evropské normy nebo ne. A potom je tady ještě jedna otázka. Stále eh, lépe eh, jsme si vědomi vlastní role, co by parlamentu díky eh, Lisabonské smlouvě. Musíme si být vědomi toho, že parlament a rada společně mohou sehrát primární roli v evropské legislativě. Nejenom tím, že budou navrhovat, jako my zde dnes na tomto semináři, nějaká řešení pro konkurenceschopnost, ale také navrhováním konkrétních opatření. Například komisař Čološ eh, tady hovořil o konkrétních opatřeních, která předloží na podzim. Vybavme se tedy trpělivostí a, je zřejmé, že eh, hlas občanů, eh, kterými tady zastupujeme, může eh, vést ke změně legislativy. Děkuji vám všem a příští zasedání se koná 18. Eh, května v 7 hodin večer ve Štrasburku. Děkuji vám. Končím jednání.